I'm going to start with an extremely important announcement. Which is that there is a... Začnu a je zde vysoká pravděpodobnost, že zítřejší dopolední hlasování začne jako první bod programu a ne později. Eh, poněvadž jedna z politických skupin požádala, abychom hlasovali eh, na začátku jako první bod eh, a máme na programu studii komise a poté by se mělo hlasovat v 10, takže my teď prověřujeme, aby naši experti mohli přijít na takto změněný čas. Takže prověřujeme, tudíž kontrolujte si e-maily dnes dopoledne, budeme to vědět v průběhu dopoledne a je zde velká šance, že budeme hlasovat hned na začátku, protože někteří členové, kteří potřebují odejet z Bruselu, tak nás požádali, abychom hlasovali hned pod prvním bodem, aby mohli eh, potom se dostat na letadlo. A eh, takže samozřejmě to ale podmíněno těmi experty, pokud tě nebudou moci se dostavit, tak ponecháme program, jak je naplánován. A také body 10 a 11 Zpráva Sary o vzájemné pomoci a stanovisko o propagaci cestovního ruchu, takže to se prohodí, v jejich pořadí se prohodí a bod 17 sdělení komise eh, ODSM, takže to eh, bude mm, pod bodem 13. Samozřejmě bude to ale záviset na hlasování, takže apeluji na vaši flexibilitu, kontrolujte si poštu a dáme vám vědět, co nejdříve, nejdříve. Takže já se ptám, zdali všichni mohou souhlasit s programem. Děkuji. A dáme vám tedy vědět v průběhu dnešního dopoledne. Pár ještě ohlášení. Za prvé, pár sdělení. Za prvé, po několika, let, po několika měsících vyjednávání je jasné, že e, reakce na strategii digitálního trhu bude společná zpráva mezi výborem IMCO a výborem pro průmysl ITRE. Byla jsem ujištěna předsedou výboru ITRE, že ne, ne, nikterak tam ne, jaksi nesníží význam Eh, spotřebitelů. Já jsem eh, na konferenci předsedů hodně na to apelovala, aby skutečně ta agenda spotřebitelů tam dostala řádné místo, což znamená, že tyto dva výbory se spojí jako jeden, až budeme hlasovat o té společné zprávě a také i výbor Jury, výbor Libe, výbor Kultura, výbor Zaměstnanost budou eh, přidružené výbory podle pravidla 54. Takže vidíte, to bude velice složité vyjednávání se všemi těmi výbory, což ale neznamená, kolik asi 250 poslanců celkem, jak se to bude týkat celá tato strategie, což možná pomůže nakonec a, a aspoň tato strategie dostane velký význam a, protože je významná pro vnitřní trh. Takže jak, ještě bych vám měla říci, že dnešní schůze je na webu vysílána, veškeré dokumenty jsou mm, k dispozici elektronicky a i, e, i máme newsletter, který také je k dispozici na webu a lidé mohou sledovat naše jednání online. Takže to jsou moje sdělení, která mám pro tuto chvíli? Dobře. Takže odsouhlasím, teď odsouhlasení e, za zápisu z posledních dvou schůzí. To jste obdrželi, to je k dispozici, takže e, budeme považovat toto za přijaté, pokud nikdo nevznese námitky do konce této schůze. Dobře, a teď akt e, jednání trialogů. Za prvé, velice rychlé aktuální informace o DSM trialogy, které se týkají DSM, kde já jsem zpravodajkou za výbor IMCO a já vím, že asi víte, že se úspěšně uzavřelo toto jednání a buď jde i o ten konečný roaming, i Eh, eh, ustanovení eh, o neutralitě sítě, také to bude zakotveno v předpisu, o tom, o tom jsme byli ujištěni, byla to dlouhá jednání, protože i rada měla určité problémy, obavy, které byly tam vyřešeny, tak aby operátoři v podstatě se nedostali do nějaké špatné pozice a diskuze téměř krachly v jednu ráno, ale podařilo se a se dohodnout a uzavřeli jsme, ve dvě ráno jsme uzavřeli dohodu. Takže z pohledu hm, priority našeho výboru IMCO, tak my jsme se dohodli eh, eh, velice dobře pro nás, díky našemu sekretariátu také, kteří si vedli velice dobře a díky i stínovým zpravodajům, tak jenom abyste věděli, abyste věděli, z pohledu spotřebitelů, tak pokud je o roaming lepší, pozici pokud je o switching lepší, smluvní informace a e, oznámení o SMS-kách a o jejich právu e, e, vědět o cenách, SMS-kách a služový, hlasových slu, slu, službách, roamingových službách a budou mít i kontrolu nad spotřebou datového roamingu Eh, takže si budou moci ten roaming vypnout, pokud budou potřeba, to znamená, budou mít pod kontrolou objem dat, které budou používat a pokud jde o neutralitu sítě, takže ve smlouvách spotřebitelé eh, budou eh, informováni o opatřeních pro řízení mm, mm, mm, provozu na síti, specializovaných službách, potom dopad objemu, rychlosti, kvality služeb a jejich limitací na služby internetu, potom o e, rychlosti downloadu, uploadu a potom budou informováni o tom, jaké mají dispozici opravné prostředky v případě různých diskrepancí mezi eh, eh, tou výkonností sítě, eh, která, o které se dělá reklama a skutečnou výkonností. To vím, že v Belgii jsou tady velké stížnosti na to, že nakonec to, co dostanete z té sítě, je úplně jiné, než se vám říká, takže budou mít k dispozici opravné prostředky, pokud skutečně ta výkonnost není tak, jak se deklarovala. Spotřebitelé budou mít tedy možnost třeba ukončit smlouvu a tak dále. Potom je tam minimální harmonizační klauzule, pokud by země nějaká chtěla přijmout striktnější pravidla, tak bude moci, takže a potom budeme mít guidelines typu BEREK a potom i eh, je tam zakotveno řízení o stížnostech, takže to je velice dobré a eh, i děkujeme za to stínovým i spotřebitelským organizacím. A další trial, který se konal, tak ten se konal Mm, e, e, bezpečnosti sítě a zde bych chtěla dát slovo Andrasovi, aby nás informoval. Um, colleagues. Děkuji, Vicky. Vážení kolegové, Katrin Olber, eh, Marie Olgo, Líza Jakonsáry a Pascal. A eh, já jsem velice rád, že se zde můžeme opět eh, sejít ještě před letní pauzou a podívat se na to, co jsme dosáhli k bezpečnosti eh, síťové. Vypadá to, že se nám, eh, nebo je tak trošku divné, že se snažíme o tom dohodnout se třetím předsednictvím, vzhledem k tomu, že den za dnem se objevují eh, nové incidenty kybernetického ohrožení evropských firm i veřejných institucí. Nicméně doufám, že členské státy pochopí v, určitou, v určité fázi, že tento eh, systém dává eh, smysl ve fázi, kdy už není možné eh, zvládnout síťovou bezpečnost jednotlivě. Takže paní předsedkyně, 24. června jsme měli zasedání trialogu, respektive dostali jsme aktualizaci mandátu a na neformálním eh, trialogu eh, 29. června jsme eh, se v zásadě dohodli na společných obecných principech. Ovšem konkrétní nastavení se zatím nepodařilo. Zdá se mi, že je důležité to zde znovu uvést. Na straně rady je oznámená připravenost k průlomu. My jsme tedy eh, se dohodli na principech toho průlomu, ale abychom eh, sformulovali konkréta, tak to bude ještě poměrně těžké, ale zůstávám optimistou, že se nám to eh, podaří s lucemburským předsednictvím v nadcházejících šesti měsících. Všichni stínoví zpravodajové na tom značně zapracovali a velmi srdečně bych jim rád poděkoval tři věci, eh, které eh, eh, z hlediska parlamentu je třeba potrhnout. Teď představím. Za prvé, identifikace kritické infrastruktury. Tam v té směrnici bychom nechtěli jenom sektorově průřezová kritéria, ale i specifická kritéria stanovit, tak abychom měli jednotný přístup ve všech členských státech, to znamená opravdu skutečný přístup ze strany jednotného trhu. Eh, potom u eh, eh, specifických mm, kritérií delegované akty, jak navrhovala komise, jsme odmítli. Potom za druhé, kolegyně a kolegové, k lepší kontrole prosazování směrnice a zejména u tedy identifikace kritické infrastruktury, jako Evropský parlament požadujeme předání i ještě detailnějších informací členskými státy, nejenom tedy eh, mm, mm, ale eh, předávání informací o konkrétních poskytovatelích. Tam členské státy eh, často i oprávněně měly bezpečnostní pochybnosti a my jsme řekli, že rozhodně nechceme předávání informací v jednotlivých poskytovatelích, ale chtěli jsme vědět, jakou strukturu mají pro dané oblasti členské státy. A za třetí, skupina spolupráce pro tzv. článek 8a. To se týká vnitrostátních opatření k identifikaci eh, kritické infrastruktury. Rada navrhuje, aby Doposud, eh, tedy doposud eh, se to mělo dít jenom na žádost jednoho členského státu. Já si ale myslím, že to je nesmysl, protože všechny musí mít zájem na tom, aby všech 28 vědělo, co dělají ostatní i když eh, hm, nebudou přitom sdělovat informace o konkrétních poskytovatelích. Otázkou tedy eh, je, eh, jak se zachovají zpravodaj a stínoví zpravodajové u tzv. Internet Enablers. Tam rada jasně řekla, že kritickou infrastrukturu je od nich třeba oddělit, protože a teď já jsem požádal stínové zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili do zítřka, do rána. Máme tady celou řadu otázek, které je třeba detailně eh, si vyjasnit a v trialogu tohle mm, příště probrat. Lucemburské předsednictví doufá, že v jednom dalším zasedání trialogu eh, už bychom to mohli uzavření. Já jsem k dispozici s radostí. A myslím si, že ten příští krok bude obnášet určité problémy, ale že se nám to podaří. A samozřejmě doufám také, že na tomto výboru, které eh, eh, to, to, na čem se dohodneme, ještě získá velkou eh, většinu. Každopádně ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům a doufám, že tady bude v tomto tématu průlom po letní pauze. Děkuji. Thank you. děkuji. Já jsem ráda, že také budeme mít i e, snahu získat e, zpětnou vazbu od zúčastněných stran, což je velice důležité. Děkuji, Andreas. Já vím, že to je velice komplikovaná věc. Další bod do pořadu je zpráva o nekolých praktikách v obchodním řetězci. Je to zpráva z vlastního podnětu, je to spojeno s spoluprácí s výboru Agri podle eh, příslušného článku 54 a zpravodajem v Agri je Mariat McGuinness. A teď dávám slovo paní zpravodajce, nebo panu, pardon, panu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, eh, stručně a výstižně se pokusím představit vám návrh své zprávy eh, k eh, nepoctivým obchodním praktikám v potravinářském řetězci dodavatelském. Práce nad tou eh, zprávou jsou výsledkem zjevení, tedy práce nad sdělením komise pro Evropský parlament a EHSV z 14. června 2015 14. hře se to týkalo eh, tedy eh, boje s eh, nekalými obchodními praktikami v meziobchodních vztazích v potravinářském řetězci. Já bych připomněl, že debata nad, o tomto problému, o tomto tématu a pokusy hledání řešení problému už v Evropském parlamentu a řadě dalších institucí trvají léta, vlastně už desetiletí. Eh, cílem jsou různé dokumenty, zprávy, eh, usnesení, už jich je kolem dvacítky. Eh, ty nejdůležitější jsou usnesení parlamentu z roku 2012, z ledna, pokud jde o tedy narušení rovnováhy v potravinářském řetězci. Potom je to zelená kniha z roku 2013, potom je to z roku 2010 fórum na vysoké úrovni, které eh, má se zabývat lepším fungováním, potom také sdělení komise eh, z eh, července 2013 a zprávy kolegyň a kolegů poslanců. Nejdůležitější je tady zpráva Koraca Bild a De Jong. Vyniká, vyplývá z těch dokumentů, že ty eh, nekalé praktiky se, se vyskytují docela často a hodně postihují malé a střední podniky a a hm, omezují jejich schopnost přežít na trhu, investovat a přeshraničně spolupracovat. Pokusy eh, zregulovat tuto otázku, nalézt způsob, jak eliminovat ty patologie, které se objevují v tom patologickém řetězci, eh, trvají už několik let a zatím se účinně nepodařilo eliminovat tyto jevy. Eh, výsledkem mé práce je tedy eh, sformulovat eh, poměrně výrazný a rozhodný apel na Evropskou komisi k vypracování jednotné, jasné, přesné a závazné definice nepoctivých obchodních praktik a k vypracování eh, konkrétních unijních předpisů, které by zakazovaly takovéto eh, eh, nekalé obchodní praktiky v potravinářském řetězci, které budou zaručovat řádné, poctivé fungování trhu a transparentní podmínky mezi výrobci, dodavateli a distributory potravinářských výrobců. Jde o to přijmout takové předpisy, které dovolí stanovit příslušný administrativní orgán ve členských státech, který eh, bude eh, dbát o výkon práva v eh, boji proti těm nepoctivým praktikám. Ten apel Evropské, na Evropskou komisi je podložený poznatky řady orgánů Evropské unie a také poznatků, které já jsem schromáždil s, po kontaktech s radou institucí a Měli jsme tady také eh, eh, semináře v Evropském parlamentu, kde jsme eh, získali informace od znalců, kteří se v tom podrobně vyznají, dobře vědí, jak funguje ten dodavatelský řetězec, ty dodavatelsko-odběratelské vztahy. V rámci těch workshopů z letošního března jsme také schromažili poznatky o, o řadě konkrétních příkladů těch patologií či zneužívání těch vztahů <clears throat> mezi eh, dodavateli a mm, odběrateli. Nebudu eh, konkrétně popisovat eh, druhy a kategorie těch zneužití. Jsou pěkně vyjmenované v té zprávě, v tom návrhu zprávy, který zpracovávám. Dám akorát několik příkladů, které vám ukážu, jaký rozměr to má, abyste si dokázali udělat představu, jak, jak je to velké tedy. První téma se týká sektoru, eh, ve kterém eh, je eh, zaměstnáno 47 milionů lidí. Týká se to trhu o hodnotě přes trilion eur. 47 evropských dodavatelů, velkou oběratelům, je předmětem na, tedy narušením těch vztahů. 70 ten, tům bylo vyhrožováno Eh, odstraněním tedy z katalogu dodavatelů, pokud nesplní eh, eh, po, nesplní podmínky 70% musel, byly automaticky sníženy ceny bez odůvodnění a nebyli za to kompenzováni. Takový je tedy ten problém, nebo rozsah problému. I tady v tom dokumentu jsou tedy závěry k tomu přijmout konkré- o potřebě přijmout konkrétní kroky. Ehm, stejně tak mluví zelená kniha, o které jsem hovořil. Ehm, sdělení komise z 15. července 2014. Ehm, Totež eh, je, eh, vyplývá i ze zprávy pana de Jonga. Také eh, ve zprávě paní Bild jsou podobné závěry, stejně tak usnesení, v usnesení parlamentu z ledna 2012. V souvislosti s tím si kladu otázku, jestli není na čase jednat rozhodně, abychom po deseti letech eh, vypracovávání eh, zpráv, eh, rezolucí, dokumentů, dalších, abychom konečně apelovali na Evropskou komisi, aby mm, už vypracovala konkrétní tedy předpisy. V rámci práce nad, prací, nad zprávou jsem se setkával s různými argumenty, se kterými bylo třeba se vypořádat a teď eh, bych se jich dotknul. Prostě všem těm, kteří eh, vyjadřovali pochybnosti, eh, jestli ve skutečnosti existují takové nekalé obchodní praktiky, bych rád řekl, že to potvrzují unijní dokumenty, ale také i signály od organizací, jako jsou eh, eh, různé vnitrostátní eh, spolky producentů mléčných výrobků, zelenin, různé instituty výzkumu trhu a spotřeby a tak dále. Neexistuje tedy pochybnost o tom, že to existuje. Potom metoda autoregulace, samoregulace. To samozřejmě je třeba, ale nestačí to k odstranění těchto nekolých praktik. Nezaručuje to Eh, výkon těch správných eh, postupů a neeliminují eh, ten strach dodavatelů použít ty obrané mechanismy. Regulace na unijní úrovni samozřejmě nevylučuje další samoregulaci. To je, tu je třeba i nadále podporovat a rozvíjet. Je třeba hm, je používat v první řadě. Čím více podniků takové eh, dobrovolné eh, kodexy eh, správné praxe bude používat, tak je samozřejmě lépe, ale hm, to samozřejmě nevylučuje uplatňování předpisů veřejnými orgány. A potom je tady právo hospodářské soutěže. To také nebude stačit nebo nestačí eh, na válku s nekalými praktikami. Ono to, se to totiž eh, překrývá jenom částečně s právem hospodářské soutěže, protože ona eh, mm, hospodářská soutěž reguluje zejména, tedy to právo reguluje trochu jiné otázky než nekalé obchodní praktiky. Čili v rámci práce odvedené na této práci jsme, hovoříme, jak je nezbytné vytvořit příslušné definice a sjednotit eh, legislativu v této oblasti v celé Evropské unii. Také jsem slyšel argumenty, že bychom měli odložit eh, naše rozhodnutí až na dobu, kdy komise předloží eh, výsledky své práce. Já protestuji, protože já si myslím, že jako Evropský parlament Eh, musíme eh, nebo jsme povinni eh, a zavázáni svým voličům a všem zainteresovaným k tomu, aby naše práce byla vycházela z autonomního rozhodování, které vychází z našeho vlastního poznatku o stavu věci a nemůže být závislá na tom, že možná někdy příští roce, protože ještě nevíme, jak komise to vůbec chce představit, Eh, vlastně eh, komise vypracuje. Čili nehledejme hm, eh, řešení toho problému až někdy příští rok. Hledejme vlastní stanovisko v té věci. Je třeba, to, aby to stanovisko bylo také jednoznačné a rozhodné. Děkuji. Thank you. Ano, děkuji. Nyní za skupinu EPP paní Anna Maria Koraca Bild. Eh, která pracuje na této zprávě společně s paní Mirat McGuinness. Ano, děkuji, dobrý den. Já jsem velice ráda, že už vidím, že už se to chýlí a jsem také ráda, že se mohu vysvětlit několik věcí a vyjasnit je. Společně s kolegy zhruba od roku 2010 eh, usilujeme o vyřešení skutečného problému. Um, který byl velice dobře ve zprávě vysvětlen. Už zde bylo několik zpráv Evropského parlamentu, třeba má zpráva Eh, potom velice dobrá zpráva pana De Junga, eh, která také se odkazovala na mou zprávu. Během mé práce na této zprávě jsem prováděla velice zevrubné analýzy se všemi zúčastněnými stranami. Společně s kolegy jsme opravdu eh, identifikovali ty nekalé praktiky a Eh, je to jeden takový velký problém a je to problém, se kterým by se opravdu měl Evropský parlament vypořádat. V mé zprávě je konkrétní kapitola. Říká se, že eh, eh, by se to mělo identifikovat a také sledovat. Jsem velice ráda, Mary, že jste zde, protože víte, že jsem se na vás obracela, že jsem se snažila také stále spolupracovat více s výborem Agri, aby to nebylo pouze IMKO na jedné straně a Agri na druhé straně stolu, protože eh, musíme eh, být všichni na straně farmářů, eh, identifikovali jsme problém, existují zde tyto problémy v řetězci B2B, v celém tom řetězci Není to tak, že tam eh, bojují velcí a malí, malí proti velcím, velkým. Eh, existují problémy s piráctvím, s eh, porušováním autorských práv a je to opravdu velice závažný problém. Jedná se o velkou sílu supermarketů. Na druhé straně jsou farmáři. Evropský parlament také v, plén, v plénu schválil několik usnesení velkou většinou Nemůžeme teď hovořit o tom všem podrobně, ale já doufám, že proběhne velká, široká, transparentní debata. O čem dnes hovoříme? Hovoříme o možných řešeních. Co můžeme učinit, abychom efektivně tyto věci odstranili, vyřešili? A celé roky jsme se dívali na legislativu, ale i na různé dobrovolné, eh, dobrovolné iniciativy na samoregulaci a podařilo se nám eh, k něčemu dospět. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se k nám připojili, že to byla skutečně týmová práce a dosáhli jsme úžasného pokroku a komise nám také byla výjimečně dobrým partnerem. Zde jsme opravdu nebyli proti komisi, byli jsme všichni spolu, eh, pro, také oni, byly tam různé analýzy, konzultace a tím způsobem pracujeme na každé otázce zde v Evropském parlamentu. My ne, nepracujeme odděleně od komise my, komise nám něco prezentuje a to není tak, že my s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme. My, to, eh, my se to snažíme zlepšit a eh, ne, neignorujeme ani ty eh, postupy, které nám komise předkládá, třeba posouzení dopadu a tak dále. Evropský parlament se velkou většinou roz, rozhodl vést tuto iniciativu pro dodavatelský řetězec Ukazuje se zde, že zde existují problémy, ale všichni je přehlížejí, nikdo je nechce řešit a my chceme eh, na to zatlačit. Takže nakonec Eh, je důležité, aby tam byli eh, zástupci supermarketů, farmářů, nezávislých eh, prodejců, zástupci Evropské unie, zástupci Eurocommerce. Všichni nakonec u toho jednacího stolu byli, a to ne pouze jednou na jedné schůzce, je to, trvalo to několik let, a hovořilo se nikoli pouze o principech a o kodexech, ale o prováděcích opatřeních. My jsme to všechno sledovali a pak jsme se dohodli vytvořit eh, skupinu na vysoké úrovni pro tuto iniciativu pro dodavatelský řetězec. Nechtěli jsme vytvářet další byrokracii, chtěli jsme spíše eh, jak si eh, udělat určité rezime toho, co zde bylo dojednáno. A Mary, vy jste tam také byla, vy jste se také zúčastnila těchto debat. Jaký byl výsledek? Bylo to, myslím, nepříliš dokonale, bylo to dost zdlouhavé. Já jsem stále říkala, už běží čas, měli bychom s tím trošku pohnout. V lednu 2015 jsme zde v parlamentu ehm, uspořádali určitou akci, kdy jsme se pokusili eh, zhodnotit, jaké jsou výsledky této iniciativy. A došlo k pokroku, například eh, farmáři sami vytváří ručité platformy, například v České republice v květnu vznikla taková platforma zemědělců, a v Evropě je více než pět tisíc eh, firm, které už se zapojily do této iniciativy a jsou tam i malé podniky. Já se tedy eh, trochu bojím toho, že zatímco zde dosahujeme pokroku, hovoříme o sdělení komise, to vlastně byla zpráva v polovině období, čekáme ještě na eh, vážné, závažné hodnocení komise, které provádí nezávislí odborníci, externisté. Opravdu je to eh, závažná, důležitá práce. A já už se chybím ke konci, když bych toho ještě mohla říct mnohem více, ale velice se těším už na tu diskusi. Já vám ještě chci ukázat, to jsou eh, určité grafy této iniciativy a všechny ty křivky míří vzhůru, takže ukazuje se, že opravdu k pokroku dochází. My bychom neměli oslabovat ten proces, měli bychom ho naopak posílit, měli bychom ho podpořit. A jaké jsou ty tři největší problémy, na které upozorňují zemědělci? Za prvé, jak jste říkali, existuje zde ten strach. Já tomu velice dobře rozumím, protože já sama jsem z rodiny, která um, produkovala mléko a která eh, prodávala mléko, ale nakonec byla vytlačena z trhu velkými firmami a já vím, co to bylo, protože naše, sama rodin, naše, naše samotná rodina přišla o mnoho peněz, takže já opravdu jsem oprávněna o tom, abych o tom hovořila. Hledám účinná řešení. Nechci znovu se dostávat do určitých konfrontací. Eh, bylo to zde a ty konfrontace už tam byly a teď už se přesouváme k dialogu a já se rozhodně nechci opět vrátit, eh, minimálně co, co by stínová zpravodajka za EPP k těm konfrontacím. Zde se nabízí eh, návrh toho, aby se zakázaly tyto nekalé obchodní praktiky. To je velice silná legislativa. legislativa. A my už máme ale určitou legislativu. Otázkou je, co se změnilo. Máte nějaké dokumenty od nezávislých eh, spolehlivých eh, aktérů, kteří nejsou eh, z té jedné strany, kteří nejsou eh, zástupci lobbystů, kteří by nám přinesli informace. Ta legislativa, ta nebude pouze zbytečná, ale bude vlastně spíše ještě oslabovat celý ten proces, který už byl zahájen. Já mám pocit, že zde máme eh, malé dítě, které sotva odrostlo z plenek a my už vlastně ho eh, chceme úplně eh, odstranit. Takže já si myslím, že bychom měli vycházet podle zásad takzvané better regulation, protože v tomto případě se nejedná o better regulation. Musíme Myslím si, že kdybychom chtěli od komise nějakou legislativu ze zhora dolů, tak to bude kontraproduktivní, bude to zbytečné a oslabí to ten proces, který byl eh, sotva zahájen. Měli bychom spojit své síly, spojit se také s kolegy z Agri, abychom vyřešili ty věci, které pálí naše zemědělce. A jsou to tedy ty tři věci. Za prvé, jsou zde eh, eh, ti, ti, ti zemědělci si stěžují, ale vlastně zároveň se bojí Eh, promluvit, protože se bojí, že přejdou o, tyto, eh, o, ty, o ty trhy. Dále jde o sankce. Neříkám, že všechna řešení známe a že všechno je v pořádku. Říkám, že probíhá jednání, že dochází k pokroku, měli bychom na to navázat. A když se dívám na tu zprávu, eh, zejména je tam odstavec 12 a odstavec 19, který říká, že ty dobrovolné a seberegulační schémata e, zatím nejsou dostatečná k tomu, aby odstranila e, tyto nekalé praktiky. Takže co s tím? Hovoří se o tom, že komise chce zakázat tyto nekalé praktiky. Já vůbec nevím, jak to chce komise udělat. E, tam bude nějaká policie, která to bude vymáhat, ten zákaz. Eh, a ještě paní předsedkyně velice stručně se chce vyjádřit k poslední věci. Je důležité, aby Evropský parlament pracoval konzistentně a vycházel z těch eh, věcí, které už jsme velkou většinou odhlasovali. A abychom se úplně neotočili v naší pozici, abychom to nezměnili uh, úplně. A velice se těším na tuto diskusi, která teď nadchází. Děkuji. Děkuji, nyní paní Olga Sehnalová. Děkuji, paní předsedající. Já budu mluvit česky. Eh, chtěla bych eh, úvodem eh, poděkovat panu zpravodaji za ten předložený text. Nemám k němu ty kritické připomínky jako paní předřečnice, protože se domnívám, že pan zpravodaj už v této první fázi odvedl skutečně hodně práce a e, položil základ pro, pro naši další, e, další debatu, naše další snažení. E, já si myslím, že návrh zprávy docela komplexně popisuje situaci v potravinovém řetězci a já se s panem zpravodajem naopak zhoduji v konstatování, že nekalé obchodní praktiky jsou tedy závažný problém, ale to asi nikdo ne, ne, nespochybňuje, kterému je nutné věnovat zvýšenou pozornost já podporuji stanovení dlouhodobého a komplexního přístupu v této oblasti zemědělské politiky vnitřního trhu s potravinami a fungování potravinového řetězce protože si myslím že je žádoucí dosáhnout většího vyvážení vyjednávacích sil v celém řetězci s prioritou poskytovat spotřebitelům kvalitní potraviny zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých aktérů na trhu a zajistit jeho udržitelnost problémy jako koncentrace na menší počet stále větších hráčů může mít eh, v dlouhodobém hledisku negativní vliv na šíři nabídky i výši cen. za důležité považuji zlepšit transparentnost v celém řetězci včetně transparentnosti cen a snížit negativní dopady nekalých obchodních praktik na fungování vnitřního trhu základní otázkou samozřejmě je jak odstranit stávající disproporce na společném trhu zapříčiněné nekalými obchodními praktikami respektive jak ošetřit z mého pohledu kritické místo potravinového řetězce tedy vztah mezi výrobci potravin a obchodní sférou ale také postavení zemědělské prvovýroby v řetězci čemuž se ale jistě budou věnovat podrobněji ve svém stanovisku kolegové ze zemědělského výboru já se ztotožňuji také s konstatováním že samoregulace ačkoliv její význam nelze podceňovat k účinnému boji proti nekalým praktikám bohužel nestačí. za její hlavní slabinu vidím kromě nedostatku účinného vymáhání jak také konstatuje pan zpravodaj i to že se nevztahuje na celý dodavatelský řetězec a není do ní zapojen eh, dostatek firem je vhodné aby komise dobrovolné iniciativy ze strany společností podporovala a uvítám pokud se do iniciativy dodavatelského řetězce zapojí skutečně více výrobců i obchodníků a to zejména ze strany mikropodniků a malých a středních podniků jako vhodný nástroj k zamezení zneužití dominantního postavení na trhu vidím kombinaci dobrovolného přístupu s legislativním přístupem řešení situace v oblasti zneužívání významné tržní síly na úrovni eu by mohlo mít podobu minimálního obecného rámce požadavků na dodavatelsko odběratelské vztahy které je třeba následně skutečně účinně vymáhat. to je myslím priorita na které bychom se mohli všichni shodnout a dovedu si představit jako funkční model ten který pan zpravodaj popisuje v bodě eighteen své zprávy souhlasím také s tím že je za tímto účelem důležité mít jasnou definici nekalé obchodní praktiky včetně konkrétních příkladů. za rozhodující faktor ve vztazích mezi obchodními partnery považuji faktor strachu což by mohlo být ve zprávě ještě více zohledněno a je důležité zamyslet se jak jej efektivně překonat. ráda bych také zmínila vliv nekalých obchodních praktik na koncového zákazníka což ve zprávě momentálně postrádám z hlediska dopadu na koncové spotřebitele se jeví jako problematické zejména neúměrně vysoké marže v důsledku zneužívání vyjednávací síly přílišná koncentrace trhu a snižování kvality eh, eh, kvůli tlaku na nižší náklady. tlak na cenu se ostatně dále přenáší celým dodavatelským řetězcem jak v návrhu zmiňuje pan zpravodaj někteří výrobci v důsledku asymetrie musí omezovat investice a inovace ale šetří také v oblasti mezd pracovních podmínek a surovin. i toto jsou aspekty které je z mého pohledu důležité zahrnout do debaty s cílem vytvořit skutečně fungující potravinový řetězec v evropské unii to je tedy z mé strany několik příspěvků do naší úvodní debaty a těším se na spolupráci jak s panem zpravodajem tak s dalšími kolegy stínovými zpravodaji a s vámi se všemi. děkuji. Robert. Děkuji, Robert. Chère présidente, chers collègues. Eh, Robert, milá paní předsedkyně, milí kolegové, skutečně to je strategické, citlivé téma a složité téma a já chci poděkovat zpravodaji, protože má pravdu v tom, že říká, že zde je řada malých podniků, které se bojí, co se může jim stát. Svoboda projevu neexistuje, není tam transparentnost a někdy i e, e, v podstatě e, je, jsou, žijí v teroru, v hrůze, protože se bojí. A on to správně říká v svém odstavci, kde popisuje velice správně, co by státy mohly udělat, nebo všichni bychom mohli udělat právě proto, aby ty věci ještě nebyly horší, než jsou teď, i když teď jsou již zcela, zcela ne. My zde v parlamentu a e, ve výboru e, víme, že to není nové téma. Máme zprávu pana De Jonga například, již za sebou, to jsou významné zprávy z minulého funkčního období, které lze také využít. A toto téma známe velice dobře. Dobře i špatně, možná známe ho dobře, co se týče legislativní činnosti, protože pravidelně se nám to vrací na stůl a máme určitá podezří, podezření, bez toho aniž bychom ale měli perfektní analýzy, vyhodnocení, což znamená, že Víme, že to je překážkou eh, fungování ekonomiky, rozvoje malých středních podniků. Někdy tam neexistuje konkurenceschopnost kon, eh, nebo konkurence, hospodářská soutěž právě kvůli těmto nekalým praktikám, tedy to brání sou, soutěži. A to všechno v podstatě je takový základní kontext, který známe. Ale já myslím, že všichni souhlasíme s jedním bodem a to je, že ta základní otázka je tedy jak jednat, co dělat a jak to dělat efektivně. Ale eh, bohužel, ano, tady hm, v podstatě eh, zatím diskutujeme o zprávě z vlastní iniciativy, ale přece tady bychom měli se pustit do zákonodárné činnosti, do legislativní činnosti, protože to je téma strašně důležité a musíme se na ně podívat z různých pohledů a efektivně. Já tady mm, mám tři jasné principy, kterých se držím. Za prvé, není možné u takovéhoto tématu, abychom nespolupracovali s Evropskou komisí. To nejde. Evropská komise a my, my musíme být, eh, ne, jak bych řekl, že bychom mezi sebou soutěžili, ne. My se musíme koordinovat, eh, skutečně se koordinovat a spolupracovat, protože komise nám může eh, předkládat různé analýzy, studie a podobně a mm, mm, naše role je apelovat na komisi, komisi, aby jednala co nejrychleji, aby co nejrychleji eh, přijala eh, různé novely, aby ta ustanovení byla co nejlepší, ale také musíme na ní apelovat, aby eh, vše dobře a kvalitně připravila. Všechny ty návrhy legislativní kvalitně připravila. Ale já si myslím, že my nemůžeme tady jaksi hrát si s časem. My nemůžeme tady věci dublovat a protože eh, nejprve musíme vše dobře pochopit. Já tedy očekávám hodně od, eh, této, eh, od té zprávy komise o Supply Chain Initiative, to je ta, o té iniciativě. Já si myslím, že to je zpráva, která by měla být skutečně objektivní, nezávislá a já doufám, že nám poskytne hodně informací. Já si z celého srdce přeji, aby se respektovaly termíny, prostě nemůžeme opět všechno odsouvat do budoucna a já zároveň zároveň si myslím, že by bylo zcela mimo eh, naší správnou proceduru, kdybychom řekli, že teď budeme něco dělat bez toho, aniž bychom vyčkali na závěry té zprávy. Já si myslím, že ano, že bychom, hm, protože to je něco, co chtějí občané. My hm, i eh, pan předseda komise Eh, přišel s takovým sloganem Better Regulation, Less Regulation, jak on říká, ale my eh, přece eh, my nemůžeme ale v parlamentu přijímat nějaké iniciativy, které se nebudou koordinovat s tím, na čem pracuje komise. To je nutné, abychom se koordinovali. Vy jste pochopili, že chci říci, ano, musíme jednat rychle, ale eh, nemůžeme eh, čekat ještě dlouho, to ne, ale na druhé straně já myslím, že bychom se měli koordinovat, my bychom se koordinovat s ostatními institucemi a já skutečně bych rád, abychom vyčkali na zprávu komise a abychom apelovali na komisi ještě více intenzivně, aby přijala kvalitní nebo vydala kvalitní dokumenty, abychom mohli se o ně opřít v této zprávě. To je moje první poznámka, moje druhá poznámka a já jsem říkal, že to je téma velice složité a citlivé. Nezapomínejme, že v této otázce, protože to jsou otázky, které v podstatě se týkají všech našich členských států již dlouhou dobu. My zde máme různé vnitrostátní zákony a předpisy, které se velice liší mezi členskými státy a já myslím, že i v určitém okamžiku, až to bude patřičné, eh, my musíme začít přijímat legislativu, ale nechovat se jako slon v porcelánu, jak se říká ve francouzštině, a ničit něco, co již existuje a funguje. Především u nás doma ve Francii. My máme v této věci hodně předpisů a to neznamená ale, že by to tam fungovalo perfektně dobře. Tam je eh, spousta věcí, které lze změnit. Možné, aby nějaká legislativa, kterou bychom teď urychlili, taková hektická eh, legislativa, aby v podstatě eh, znamenala v některých zemích krok zpátky v ochraně proti těmto nekalým mm, praktikám. Eh, potravinovém řetězci. Takže to dnes je první výměna názoru teprve, takže uvidíme. My se pokusíme se vytvořit strategický rámec. O to tady jde přece. Teď a měli bychom eh, samozřejmě v tom se snažit chránit a obhajovat malé střední podniky. Ano, jak správně bylo řečeno, nesmíme zapomínat ani na spotřebitele, ty jsou také klíčoví v tomto a i v našich prioritách by také měly figurovat. A my jsme přece výbor, který je má chránit. Takže to jsou ty strategické osy, si myslím. Já doufám, že to bylo jasné. A ještě dovolte závěrem, abych eh, přednesl takovou malou eh, eh, poznámku, možná nepodstatnou, ale není normální, abychom měli pouze anglickou verzi zprávy to je tedy formální připomínka. Já si myslím, že my nemůžeme nadále akceptovat, že pracovní podmínky v parlamentu se takto budou zhoršovat, a to především pokud jde o jazykové verze. Já tedy zde chci eh, eh, tady vyjádřit protest. Navíc to je téma, které je velice citlivé a na kterém již pracujeme strašně dlouho. A já oficiálně tady to, co chci vznést a já doufám, že předsednictvo eh, našeho výboru to předá Eh, eh, příslušným oddělením parlamentu, takže eh, chci na to upozornit. V Evropské unii jsou určitá pravidla. A tady nemáme pouze jeden úřední jazyk v Evropské unii, respektive v parlamentu. Ne, máme zde dohody a procedury, podle kterých se má pracovat a které třeba tady takto i aplikovat. Děkuji, paní předsedkyně. Um, just bear with us because the... Ano, poprosím vás o strpení, pro, uh, protože mělo to být ve, vš, nebo ve více jazycích. My zjistíme, proč došlo k tomu zdržení v šesti, v šesti jazycích. Tak teď už je to prý k dispozici v šesti jazycích, takže je tam zřejmě nějaký problém s překladem do francouzštiny, nevím proč. Ale Možná je to otázka pouze jenom nějakého spožení a omlouváme se. Ale bohužel tady to nějak nebylo, nebylo to dobře naplánováno časově. Nyní Denis. Ano, děkuji, Vicky. Já se domnívám, že když se podívám trošku zpátky do historie, tak si vzpomínám, že jsem také psal svou zprávu o evropském malobchodním řetězci a také jsme se tam tehdy bavili o těch nekalých obchodních postupech. Tehdy jsme se usnesli, což bylo také v tom usnesení před dvěma lety, že bychom se znovu zamysleli nad tou věcí a že je důležité podívat se na to, jak vypadá stávající situace pak ještě na to navázali eh, diskuse ve výboru IMCO a i v dalších, nebo i s dalšími kolegy. A my jsme zjistili, že je pro nás velice snadné i pro Evropský parlament je velice snadné překročit rovnou k nějaké nové legislativě, ale když jsme prováděli zevrubnou konzultaci a hovořili jsme třeba také se zemědělci a s malými a středními podniky a vyslechli jsme si jejich obavy, tak eh, jsme zjistili, že kdyby tam tedy byla nějaká legislativa, tak oni by možná mohli jít k soudu, mohli by se soudit s těmi supermarkety a také nezapomínejme na ty zprostředkovatele, protože velký, eh, velký podíl eh, těch zisků také vlastně plyne i přes ty zprostředkovatele, takže ani na ty nesmíme zapomínat. Takže pokud by oni je chtěli soudit, tak by eh, vlastně opět tam byl takový ten, ten strach, že by přišli o své budoucí dodávky. A také je těžké eh, soudit se jako anonymní subjekt. Takže jsme si řekli, že by bylo dobré vyřešit to nějakým jiným způsobem než legislativou, třeba nějakými strukturami seberegulace nebo prostřednictvím mediace, abyste tedy byly takové struktury, které by umožnily podávat anonymní stížnosti. E, za druhé také tam byla určitá doporučení, která přinesla sám sektora, která by tam také měla být patřičně tedy nějak e, reflektována. No a co se týče vymáhání, tak na to jsme také tehdy kladli velký důraz. Domnívali jsme se, že by bylo možné aby ty mechanismy fungovaly a minimálně jsme tedy k tomu chtěli jaksi věřit, že to bude fungovat. A přistupovali jsme k tomu tedy takto, že to snad bude fungovat, ale teď už zase uplynul čas. Víme, že komise teď zadává studii, kterou vypracují externisté a ta studie nám má říci, zda tyto mechanismy fungují tak, jak měly, jak zda opravdu v té praxi zafungovaly tak eh, je dost těžké, jak si předtím eh, zavřít oči. Když eh, předtím jsme říkali, budeme pokračovat krok pokroku, podíváme se na to, co funguje, co nefunguje. Já jsem opravdu velice na straně zemědělců, chci, aby tam byly férové podmínky, ale chci, aby tady byly mechanismy, které fungují a ne pouze nějaká nová symbolická eh, legislativa, která Eh, vlastně bude takovou odpovědí lobbystům, ano, my jsme něco udělali, ale v podstatě v praxe, v praxi to nebude fungovat. Já si myslím, že by to byla taková dost eh, nefunkční, prázdná legislativa. Musíme, se, zaj musíme zajistit to, že případná budoucí legislativa bude fungovat. A pokud eh, Myslím si, že ta, ta zpráva nestačí. Musíme nejprve zjistit, jaké budou výsledky v té studii, kterou zadala komise. A teprve poté bych chtěl ještě zahájit širší eh, debatu o tom, zda zde má být nějaká nová legislativa či nikoli. Já si teď myslím, že trošku eh, nejdeme tak, jak to má být. Vlastně nejdeme mm, krok po kroku, že trošku přeskakujeme pořadí těch věcí. Děkuji. Nyní pan Igo Šoltés. For the Greens za zelené. No, anybody want... Pan eh, Igor Šoltes tady není. Chce vystoupit někdo jiný za zelené? Pan... Nyní pan Marko Zulo za EFDD. Chcete vystoupit? Ano. ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji za eh, práci. I já potřebuji určité věci upřesnit. Zde hovoříme o nekalých praktikách v potravinovém řetězci a to ale není pouze problém zákonnosti, ale předpisu, ale to je reálný problém. My jsme viděli, jak tyto praktiky a údaje nám to potvrzují. V podstatě, jak narušují hospodářskou soutěž. Mm, a to má své důsledky nejenom na producenty, výrobce, Eh, kteří nedostávají řádnou cenu za svoji práci, ale má to i dopad na spotřebitele eh, a kteří nemají jistotu ceny a kvality mm, mm, eh, toho, co si kupují, toho, co najdou v regálech. Eh, takže to všechno sleduje jinou logiku, než by mělo. A to znamená, ne eh, všichni, všichni hráči nebo všechny subjekty v tom řetězci eh, nedostanou se, nezískají to správné uznání za svoji práci. A co mě překvapuje tam, to jsou určité koncepce, protože my zde máme problém a ten problém tedy se snažíme přece řešit. A já nechápu, jak bychom mohli řešit tak, že všechno necháme na dobrovolné iniciativě. I zde e, třeba ten, kdo má dominantní pozici, tak se přece ji nevzdá jen tak dobrovolně, jen tak jaksi e, ze, ze svého dobrého srdce. E, takže to by se do budoucna mělo změnit. A za druhé, ani se mi nezdá správné, Eh, dát i větší jaksi úkoly členským státům, aby to vyřešili, protože dnes přece mluvíme o tom, že chceme mít jednotný trh a eh, tudíž by se to mělo řešit z evropské úrovně. A eh, i hm, proto vítáme zprávu komise, která určitě nám poskytne další údaje a informace. Ale já si myslím, že i naše zpráva v parlamentu je také důležitá a také přece přispěje. A tudíž já hm, uvítám, eh, abychom zde měli dva dokumenty jako základ pro naše další konání. Závěrem, já si myslím, že by bylo nezbytné eh, minimálně, abychom hm, udělali to, že eh, navrhneme nějakou rámcovou normu, koherentní normu na evropské úrovni, kde stanovíme eh, mm, takové základní požadavky, mm, ze kterých se potom bude vycházet a které budou upravovat i tu dobrovolnou praxi, tak abychom lépe zlepšili ten systém, abychom omezili tyto nekalé postupy praktiky. Děkuji. So on my speakers list. Ano, děkuji. Na mém seznamu řečníků mám ještě paní Majret McGuinness, která je zpravodajkou za Agri, pak Andreas Schwab, paní Maria Grapini, Nikola Danty a také já jsem na seznamu. Chci se zeptat, zda ještě někdo další se chce přihlásit. Takže paní Majret. Ano, děkuji. Děkuji paní předsedkyni, děkuji kolegům za výboru MKO za spolupráci na této zprávě. Také děkuji zejména zpravodaji, protože jeho podněty byly velice důležité. Dovolte mi několik obecných komentářů a pak několik konkrétních věcí. Jsem velice ráda, že jsme zde jako partneři, protože se nejedná pouze o zemědělce, ale o celý ten řetězec, jedná se také i o otázku životního prostředí, jedná se o udržitelnost řetězce, pracovní místa, růst, jednotný trh, což je také vaší, zejména vaší oblasti. A samozřejmě se to také týká i zemědělců a zemědělství. Je zde celá řada názorů, také jsme je slyšeli zde dnes dopoledne a i ve výboru Agri je větší paleta názorů a já si myslím, že to je dobré. Potřebujeme, aby zde byla široká debata. Myslím si, že byste neměla být tato iniciativa pro dodavatelské řetězce, kdybychom zároveň také netlačili na komisi společně s paní Koraca Bild a panem De Jongem a tak dále. Myslím si, že bychom opravdu stále měli tlačit, že bychom měli vyvíjet tlak Eh, máme pocit, že komise je jaksi svědla všechnu moudrost, nebo že tedy má, oni mají všechny ty poznatky, takže bychom je měli nechat, ať oni to vyřeší, ale já si myslím, že trošku je to jinak a jsem připravena tento názor chránit. Ale myslím si, že bychom my stále měli tlačit na to, aby toto velice důležité téma pro naše občany se řešilo. A nemyslete si, že i komise na to má jednotný pohled, i v komisi jsou na to různé pohledy. My jsme pouze součástí legislativního procesu, snažíme se zlepšit tu situaci. Všichni souhlasíme s tím, že v současné době je ten dodavatelský řetězec eh, jaksi mm, nedostatečně fungující a eh, co se týče otázky lepší právní úpravy, better regulation, já si vůbec nemyslím, že by bylo lehké přinést nějakou legislativu. Myslím si naopak, že to je asi úplně nejobtížnější téma, na které bychom měli připravovat legislativu. Ale zároveň nechci to říct nějak otevřeně, že nebude žádná legislativa, protože to by byl špatný signál. Mm, asi víte, že několik členských států už má legislativu. Španělsko, Irsko, mm, několik zemí už má takovou legislativu, protože ve svých zemích měli problémy takže my bychom se teď měli podívat jako volení zástupci na evropské úrovni, zda je zde nějaká legislativa, která je společná nebo která by měla být společná a o tom právě hovoříme. Pak otázka, zda nejsme příliš rychlí, já mám pocit, že ne. Eh, už na tom pracuji s kolegy poměrně dlouhou dobu, ale myslím si, že musíme postupovat konsistentně a tu konsistenci zachovat. Nedomnívám se, že, jak zde někdo říká, se vlastně jaksi překotně uchylujeme k nové legislativě. Já si myslím, že to tak není. Ale myslím si, že bychom zároveň neměli komisi vyslat signál, protože někdo se domnívá, že my třeba nejsme tak silní. Já mám třeba pocit, že ten harmonogram asi nebude třeba dodržen, že ta zpráva přijde až později někdy, než, než měla. A já si myslím, že pokud bychom to dovolili, tak bychom vlastně si tím dělali medvědí službu. Já si myslím, že musíme reagovat na to, co říká komise a musíme brát úvahu i všechny názory, které zazněly zde i v tom dalším výboru nebo ve výborech. Uh, já vím, že už není dost času, tak jenom řeknu, že vítám spolupráci, jsem ráda, že jste tato zpráva. Na podzim se to dostane do výboru AGRI a já doufám také, že i kolegové z IMKA se k nám přidají do té diskuse, která se musí eh, opravdu vést. Zde opravdu se jedná vlastně o živobytí našich eh, občanů, opravdu doslova. A musíme o to, mm, musíme o to bojovat a myslím si, že ten stávající trh nefunguje perfektně, nefunguje dokonale a je třeba ho zlepšit. Děkuji, není pan Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve děkuji eh, eh, zpravodajům, eh, stínovým zpravodajům a dostavadní, za dosavadní výměnu. Já si myslím, že si musíme dát jasně najevo, že tady nehovoříme o obtížích eh, v eh, rozdělení eh, zemědělské produkce přes velkou obchod a hovoříme o nekalých obchodních praktikách, takže bychom se neměli zaměřovat jenom na, tom zvláštním sek- na ten konkrétní sektor, který opravdu vedl k tomu, že v minulém období jsme nedali vždy konzistentně. Tady bych nesouhlasil s kolegyní McGuinness my jsme se s tím nezabývali konzistentně. My bychom se tím opravdu zajímat měli a na to pokrazoval Anna Koraca Bild. My jsme ten problém vnímali a důležité je, abychom eh, eh, zachovali ten tlak eh, i tady, i na Agri, ale nesmíme zapomínat, že je tady celá řada iniciativ, eh, které eh, existují v jednotlivých členských státech, eh, které možná nefungují úplně všude a stejně dobře, k řešení těch problémů. Bohužel musíme skonstatovat, a já to lituji, že ta situace na trhu se velice liší zemi od země. Kež by byl evropský problém a mohli bychom ho řešit evropsky, ale bohužel stejně jako předtím je tady celá řada problémů, zejména v oblasti zemědělství, které jsou eh, spojeny s národními problémy. Někdy se pokusilo to se pokusili to řešit vnitrostátní legislativou. Já jsem trošku skeptický ohledně síly legislativy v této oblasti. Čili zabýváme se tím jak na IMKU, tak na AGRI. Velmi intenzivně. Eh, docela jistě se shodneme, že musíme vytvářet nadále tlak, chceme aby ta situace ve všech oblastech obchodu se zlepšila, zejména v oblasti zemědělství, ale pokusme se to eh, dovést do takové podoby, aby to bylo eh, přijatelné pro oba dva výbory a abychom vůči komisi eh, mohli se jednoznačně postavit, aby oni si to nemuseli posílat mezi dvěma direktoráty tam a zpátky. Potom Evropský parlament opravdu silně bude moci přispět k řešení věci. Děkuji, Maria Grappini. Ano, děkuji. Paní, pan zpravodaj a stínový zpravodajové měli velice obtížný úkol, protože eh, ty nekalé obchodní praktiky, to je situace, kterou i já znám z problémů v naší zemi. Vyslechla jsem si velice podrobně paní Koracu Bild, Nekalé obchodní praktiky existují v celé řadě dodavatelských řetězců a jak řekl Andreas, je pravda, že v některých zemích jsou určité specifické problémy. Třeba v Rumunsku jsou to takový drobní dodavatele ovoce, eh, mléka, mléčných produktů, kteří musí vyhazovat svou produkci protože nemají vůbec žádnou vyjednavací sílu a nedokážou dodat, dodávat, nedokážou dostat své produkty do supermarketu. Takže měli bychom se možná podívat na to, jak vlastně je to definitovat, jak to vůbec můžeme definovat, jak můžeme definovat třeba tu významnou tržní sílu a také jak můžeme pomoci těm drobným eh, malorolníkům, těm drobným producentům, jak zlepšit jejich situaci na trhu. Ano, musíme spolupracovat s komisí, ale je zde jedna věc, která je pro mě zvláštní. Četla jsem si velice podrobně zprávu komise. Říká se tam, že už bylo identifikováno mnoho těchto nekalých praktik, ale třeba v bodu 6 se říká, že ty postupy, které, nebo ty praktiky, které používají různí aktéři, jsou vlastně rovnocené a udržitelné? Jak můžeme dojít k takovému závěru? Jak může komise dojít k takovému závěru? Myslím si, že je důležité, aby parlament schromáždil co nejvíce informací, přinesl je komisi a řekl, e, nemůžeme přece vycházet z takové stručné studie. Už jsme to zažili v minulosti, kdy byla tam nějaká studie, kdy jsme třeba rozeslali dotazník e, pouze 100, mm, stovce malých podniků a na základě toho se e, vycházelo k nějakému dalšímu, další akci. Pak třeba v Rumunsku máme také kodex, o kterém se hlasovalo v rumunském parlamentu, který se měl právě věnovat tomuto řetězci a také na tento kodex se teď navazuje, byl odhlasován v rumunském parlamentu. Takže možná bychom se třeba mohli podívat i do určitých e, zemí, které e, učinili pokrok v tom, jak odstraňovat ty nekalé obchodní praktiky. To by také byl dobrý přístup. No a pak samozřejmě spotřebitelé jde o to, že jsou ohrožena práva spotřebitelů. A tou s tím možná i daňové úniky, protože malí drobní producenti pak prodávají vlastně na černém trhu, protože se nemohou dostat do těch supermarketů. Takže to zase vlastně ohrožuje spotřebitele. Takže je důležité, abychom opravdu k tomu přistupovali důkladně, nemůžeme vycházet z nějakých takových povrchních informací. Děkuji. Ano, děkuji nyní paní Danty. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegům, děkuji eh, eh, zpravodaji mm, za velice zajímavou diskuzi. Určitě jeho zpráva je dobrým základem. Děkuji za všechny příspěvky. Já mm, dovolte, abych přednesl určité příspěvky do diskuze. Já myslím, že by bylo vhodné pro výbor jako náš, který má na starosti vnitřní trh, tak abychom se pokusili Eh, jak si mm, zajistit větší rovnováhu v řetězci. O to jde nám již několik let přece. To byl předmět různých iniciativ eh, a my vycházíme z faktu, že je jasné, že dnes ty eh, velcí hráči stanovují podmínky a ceny a často vytváří vlastně kartely. A to je třeba si uvědomit, že ty velké skupiny distribuční, skupiny supermarkety, hypermarkety, hm, tak eh, ty, eh, ty hm, hm, v podstatě eh, vytváří mezi sebou často kartely a v podstatě vnucují eh, všem ostatním v tom zemědělském i potravinářském sektoru nízké ceny. A tady nejde pouze o ty primární producenty zemědělce, samozřejmě to se týká zemědělců, ale to se týká všem ostatním eh, zpracovatelům Eh, kteří zpracovávají zemědělské sura, suroviny a vyrábí potraviny. Takže to by měl být náš cíl. A jak můžeme toto zrealizovat? Samozřejmě dobrovolný základ, to je důležitý mm, eh, mm, mm, eh, přístup. A já si myslím, že bychom měli si uvědomit, že to je téma velice delikátní a protože jde o hospodářskou soutěž, ale já si myslím, že i je třeba mm, vytvořit určitou rovnováhu v tomto řetězci, což je velice těžké. Mně napadá jedno téma tady. Mm, my zde mm, sledujeme jasný trend a to znamená, eh, dříve to byl obchodní vztah mezi eh, supermarkety a výrobci a dnes je tam další jev, který do toho vstupuje a to je private label. To znamená, to jsou ty mm, eh, hypermarkety, které mají vlastní značky. Eh, a to nejenom, že kupují eh, značky od výrobců, tedy eh, různých těch značek, ale také od těch výrobců si kupují tedy výrobky, na které dávají vlastní značky. A dnes to jsou ty velké supermarkety, hypermarkety, které právě ve své nabídce mají samozřejmě značky vysoké kvality, ale i nízké kvality a e, i e, a to samozřejmě mm, často narušuje i trh, protože my v tomto případě máme e, výrobce, kteří v podstatě jsou zbaveni své značky, nemohou ji ani uplatňovat v těch supermarketech. A e, znamená to pro spotřebitele i to, že jim ta značka zmizí, zmizí z regálu a ani nakonec zatím private label neví, kdo je výrobcem e, to si myslím, že e, především postihuje ty malé výrobce. A takže je třeba, abychom bojovali i proti podobným praktikám, protože zde nakonec my z trhu vlastně tím dostaneme nebo se z trhu dostane velká část tedy značek, respektive výrobců eh, těch konkrétních potravin pod těmito značkami. A to se netýká pouze některých států. Andrasy, já ti řeknu jeden fakt. Já jsem si minulý týden koupil pivo v supermarketu v Itálii a eh, právě označené tímto způsobem, tedy byla na něm značka toho supermerkatu a bylo to dobré pivo, které se vyrábilo ale v Německu, jak jsem si tam přečetl. Takže to není pouze problém jednoho státu, to se týká nás všech. A já si myslím, že by bylo vhodné a je naší povinností, abychom eh, mm, to řešili tady v Evropě. Máme přece vnitřní trh a ne, abychom to nechali na členských státech, eh, protože eh, dnes u nás si nechají vyrobit pivo v Německu a bylo to dobré pivo. A takže já si dovedu představit, že zase eh, v německých eh, různých těch eh, diskontech nebo supermarketech pod jejich tedy vlastní značkou private label se skrývají výrobky, které se vyrábí třeba v Itálii. Takže na to je třeba nalézt tedy reakce a to je reakce typu legislativního. No, Já bych se také k tomu ráda vyjádřila pár slovy, pokud mohu. Já vím, že, e, nebo velice se mi líbí, že ta diskuse se takto rozběhla a že tolik lidí má zájem se do ní zapojit. Také vám e, děkuji, e, že vlastně jsme informováni o tom, co také co se děje ve vašem výboru. Myslím si, že také je to užitečné pro nás, můžeme vlastně navázat na vaše práci, můžeme z toho vycházet. V tom potravinářském dodavatelském řetězci se vlastně jedná o takové, takové to dilema, nebo o takový ten boj Davida a Goliáše. A proto je to tak eh, obtížné odstraňovat tyto nekalé obchodní praktiky. Je to obtížné pro dodavatele, aby si vůbec mohli stěžovat, aby eh, mohli něco udělat s tou neférovou situací v těch podmínkách distribuce. V té zprávě je celá řada důležitých bodů. Ale myslím si, že je tam jedna otázka, která se bude vracet. Otázka je, zda opravdu potřebujeme evropskou legislativu, která má zakázat tyto nekalé obchodní praktiky, anebo zda potřebujeme spíše určité postupy, aby mohli ti malí dodavatelé uh, podávat své stížnosti nebo vlastně žaloby, aby se eh, dokázali ochránit od těchto praktik. Já vím, co probíhá v mé vlastní zemi. Před několika lety jsme založili něco podobného, jako je tato iniciativa. Byl tam velice jasný kodex, který říkal, co je správné a co je nesprávné. Nebylo to úplně závazné. Věděli jsme, že to vlastně není zcela závazné, nicméně byl tam jasný kodex. A potom eh, je vlastně tam eh, určitá judikatura, kde se má eh, zachovat anonymita toho stěžovatele. Může se to řešit, může tam být nějaká pokuta nebo arbitráž. A vypadá to, že to celkem funguje, protože jednak se snižuje ten celkový počet stížností, eh, respektive, respektive eh, zvyšuje se těch počet lidí, kteří jsou vlastně připraveni si stěžovat. Eh, těm stížnostem je nastou, nasloucháno a tím pádem vlastně je tam nakonec tedy méně těch nekalých obchodních postupů. Takže já si myslím, že je dobré, že dochází k této iniciativě pro dodavatelský řetězec. Myslím si, že je také dobré eh, také eh, je to tak, že v naší zemi je tam každý rok určitá diskuse s zúčastněnými stranami, aby tam každý mohl vyjádřit své názory a obavy. Já si opravdu také myslím, že bychom měli navázat na určité dobré postupy z některých členských států. I zpravodaj o tom říkal, že v některých členských státech dochází k určitým iniciativám v této oblasti, takže v praxi dochází k určitým dobrým eh, dobrým myšlenkám, dobrým eh, věcem. Já si nejsem úplně jistá, aby ta evropská legislativa by přinesla opravdu přínos těm, kteří to potřebují. Takže možná bychom měli také ještě vybrat určité věci do té zprávy, měli bychom tam vybrat dobré příklady z některých eh, členských zemí, měli bychom se tam podívat na to, jak to vypadá v členských zemích, jaké věci fungují, jaké nefungují. Já se opravdu omlouvám, že ještě včera ty zprávy nebyly k dispozici ve francouzštině, ale už mi bylo řečeno, že teď už je to k dispozici, dnes ráno už tam jsou. Uh, ty, eh, věc, eh, ty zprávy hotové. Možná je to tím, že už se teď blížíme k té um, pauze, tak možná z toho důvodu došlo k tomu spoždění. A teď se chci zeptat zase k tomu také chce ještě vyjádřit někdo za komisy. Máme zde paní um, ehm, Marie Rebinder. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručná, protože vás, protože teď proběhla velice dlouhá diskuse. My samozřejmě budeme i nadále sledovat se zájmem eh, činnost Evropského parlamentu v oblasti boji s nekalými obchodními praktikami. Myslím, že jsme se shodli na tom, že tyto nekalé obchodní praktiky ještě nevymizely, ale návrh zprávy rovněž říká, že došlo k významnému pokroku v tomto boji v posledních letech. Návrh zprávy zdůrazňuje a uznává také úsilí fóra na vysoké úrovni, i toho, že zde byly zavedeny postupy dobré praxe a toho, že se také, že také došlo k pozbuzení firm, aby, se, aby vstoupili do, toho, do té iniciativy. Domníváme se, že pokud eh, chceme bojovat eh, s těmito nekalými postupy, tak musíme také získat na palubu firmy Návrh zprávy rovněž uznává iniciativu na úrovni celé řady členských států, která se snaží také vytvořit určitý regulační rámec proti nekalým obchodním praktikám. Takový rámec byl nedávno zaveden nebo přepracován v celé řadě členských států. Už jsme také zde slyšeli, že komise nyní provádí posouzení. Mělo by to vlastně jít ruku v ruce s tou zprávou. Vychází to ze sdělení z července a to hodnocení bude mít dvě části. Já bych to chtěla zúraznit, protože zatím v té diskusi se hodně podtrhával význam té iniciativy pro dodavatelský řetězec a to je také důležitou součástí tohoto hodnocení. Nicméně posuzuje se i eh, regulační a vymáhací rámec na úrovni jednotlivých členských států. Už proběhly dvě schůzky se zástupci členských států. Na jedné byly zástupci členských států a také donucovací orgány, které existují v celé řadě členských zemí. Fungují různým způsobem, ale ta diskuse byla nesmírně podnětná a ukázalo se, že je to otázka, kterou i národní státy berou velice vážně. Také se bude posuzovat ta dobrovolná iniciativa, respektive iniciativy, které probíhají na národních úrovních. To všechno také poskytneme jako podnět na přípravu této zprávy. Takže plánujeme, že v prvním čtvrtletí roku 2016 by měla být ta, to, to hodnocení hotovo. Vím, že pro celou řadu z vás je to trochu zklamáním, protože jste chtěli mít tu zprávu dříve, ale je to opravdu nesmírně závažná e, zpráva, závažné hodnocení. Jak už jste bylo řečeno, tak už dlouho probíhají diskuse a my teď opravdu usilujeme o zevrubné, důkladné posouzení, jak eh, situace na té, eh, na té úrovni členských států, tak se chceme eh, podívat i na to, jak funguje ta iniciativa pro dodavatelské řetězce. A pokud chcete zevrubnou analýzu, tak eh, zkrátka to si žádá více času. A asi dále pochopíte, že už nemohu příliš říkat nebo předjímat, jak, ta, jak to posouzení dopadne. Nicméně pokud bychom usilovali o nějakou evropskou iniciativu, o nějaký krok na evropské úrovni, tak by to muselo být podloženo, muselo by to být zdůvodněno. Budeme vycházet z, na, z výsledků práce vašeho výboru i výboru AGRI a těšíme se na pokračující dialog s vámi. Děkuji a nyní dávám slovo zpět panu zpravodaji. Jsme dost pozadu s časem, takže zkusíme trochu zrychlit. Děkuji. Já jsem dostal půl hodiny, paní předsedkyně, nebo my máme půl hodiny? No dobře. Já bych vám, eh, dámy a pánové, eh, poděkoval především za eh, všechny hlasy, které jste zde pozvedli, za pozitivní Eh, přijetí i ty chladné kritické eh, hlasy eh, nebo hlasy, které vyjadřily řadu pochybností. Stručně bych zareagoval na několik těch tezí nebo dokonce i takových výčitek, jestli jsem to dobře pochopil. Tak zaprvé já tady zastupuji Evropskou komisi. My tady nejsme Evropská komise, my představujeme svoje stanovisko na základě svého výzkumu, svých svého pojetí věci. My nejsme tady, eh, Evropská komise, tohle je stanovisko z naše iniciativy a proto neformulujte prosím takováhle eh, obvinění. Upřímně prosím, eh, že se snažíme tady zasahovat do kompetence Evropské komise. To není. Ani si nekonkurujeme s Evropskou komisí, o to tady opravdu nejde. My jsme začali eh, v eh, minulém eh, roce práce na tomto, a dlouho trvalo debata o rozdělení kompetencí mezi výborem IMCO a AGRI. Už jsme ztratili téměř rok. Stydím se před našimi voliči, že taková zřejmá a jasná zpráva, kde je nepochybno, nepochybně, že prostě existují tyto nekalé obchodní praktiky v potravinářském řetězci a že je třeba je potírat Eh, že v takové jasné věci Evropský parlament nebyl schopen vyjádřit eh, rozhodné stanovisko eh, během jednoho roku. A jestli podlehneme pokušení, že budeme čekat na, evropské, na stanovisko Evropské komise, které bude jistě velmi podstatné, já to, jsem si to vědom, tak to bude trvat další devět měsíců třeba. A rád bych vás také uklidnil, že to obvinění ohledně toho, eh, že bychom tvořili příliš eh, regulací a předpisů, tak eh, to se zdá nesprávně umístěně. To bych řekl tady na adresu kolegy Forda. Já jsem si jistý, že jako Evropská, Evropský parlament a Evropská komise se opravdu vytváří mnoho, mnohem více nepodstatných předpisů v nepodstatných věcech. Ovšem tohle se týká eh, desítky milionů eur, eh, tedy eh, Evropanů a na trhu, který, kde se obrátí miliarda eur pardon, trilion eur, takže to není žádná nadbytečná byrokracie. Obava z toho, že přijmeme něco, co by mohlo zničit doposavadní dobré iniciativy, úmysly, praktiky nebo nějaké dobrovolné iniciativy. Tak dámy a pánové, já bych vám rád řekl, že my neregulujeme, my netvoříme právní předpisy. Včetně uh, pana De Jonga bych chtěl uh, dostatně uklidnit, že tady nenavrhujeme konkrétní legislativu, konkrétní regulaci, nehovoříme tady o konkrétních sankcích. My tady neříkáme, že konkrétní firma, instituce nebo osoba, která porušuje konkré- správnou praxi, zneužívá svoji pozici, by měla dostat konkrétní pokutu. To je role Evropské komise. Ona má předložit konkrétní eh, plán toho, jak se vypořádat s tou patologií v Evropě. Naším cílem je eh, vyjádřit autonomní eh, svrchované stanovisko Evropského parlamentu jménem několika set milionů Evropanů ohledně toho, co eh, soudíme o tomto tématu. A dámy a pánové, prosím, nezbavme se eh, privilegia k, vyjádřením, eh, k vyjádřením toho stanoviska. Se vší úctou k práci komise, ale naše stanovisko nemůže být důsledkem nemůže být eh, výsledkem nebo odrazem toho, co říká komise. My máme vlastní pohled na situaci. My provádíme stovky tisíce, miliony rozhovorů. Několik set evropských poslanců se vrací do volebních okrsků a má kontakt s těmi, kteří eh, mm, mm, mají potřebu nějakou, chodí do našich kanceláří a říkají, pomožte, tohle je závažný problém na fungování trhu s potravinami. Mám jim říct, že čekáme na to, co, dělá, eh, co, co, nám, co mi poví Evropská komise v té věci? Vážené dámy a pánové, eh, eh, paní poslankyně Koráca byl se ptala, jestli existují nějaké nezávislé eh, objektivní stanoviska, které nejsou ovlivněné, která nejsou ovlivněna lobbyingem. Tak zaprvé stanovisko Zelení komise z července 2014, tam cituji. Zemědělci i dodavatele, který jsou malé a střední podniky, upozorňují, že existence administrativního orgánu, eh, který by měl pravomoci eh, ukládat pokuty a eh, přerušovat transakce, by mělo klíčové mm, by mělo klíčovou roli při eliminaci faktoru strachu v těch obchodních transakcích. To je, myslím, profesionální stanovisko Evropské komise. komise. Potom naše vlastní usnesení 2012 vyzýváme komisi, aby v příslušných případech navrhla rozhodné eh, komunitární předpisy, které nebudou narušovat řádné fungování trhu a těmi eh, zaručila eh, řádné fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vyzýváme ji, aby vytvořila rámec, který umožní efektivní kontrolu těchto praktiv praktik na eh, základě administrativních nebo soudních eh, mechanismů. Čili 2010 eh, dokument Evropského parlamentu vyzývá k vytvoření veřejného seznamu, kde se budou pojmenovávat konkrétní podniky, které porušují pravidla a k zavedení systému sankcí vyzývá komisi k přijetí komise k, eh, z, komise k tomu, vytvořila předpisy k zrušení eh, listova, zalistovávacích poplatků. Já si myslím, že eh, komise je objektivní slušná instituce, kterou můžeme věřit. My už jsme komisi vyzvali k zrušením Eh, těch, nebo eh, k vytvoření předpisů, které budou potírat ty eh, praktiky, které používají silnější strany, které mají převádět náklady na slabší strany. A potom ještě poslední věc, kterou bych ukončil své stručné vystoupení, je citát z jedné ze zpráv. Se znepokojením konstatujeme, že stávající právní instrumenty nejsou plně využívány zejména malými a středními podniky vzhledem k eh, ekonomické závislosti a obavě z poklesu obratu. Obracíme se na členské eh, státy a k eh, vytvoření ombuds, funkce ombudsmana v této věci. To jsou slova paní Koraci byl, která doufám věří svým vlastním slovům z Evropského parlamentu. Prosím, nezbavujme se práva vyhlašovat své, svá vlastní eh, stanoviska eh, Evropskému parlamentu. Možná, že naše stanovisko urychlí eh, mm, právo Evropské komise, tedy, komi, tedy práce Evropské komise, a to by bylo ideální. Tak teď už máme velké spoždění. Já nechci ubrat čas od bezpečnosti a od TTIPu, takže bych požádal pana, požádala pana zpravodaje, aby se setkal se stínovými zpravodaji, pokud to bude možné protože my si myslím, že je tady hodně velká schoda, ale je tady také dostatečně, eh, dostatečně velká neschoda a máme tady některé jazykové věci. A máme tady lhůtu pro pozměňovací návrhy, kdy to máme, říká paní předsedkyně, 17. září. Takže pokud se nám naléz, eh, podaří nalézt společné stanovisko, tak by to bylo užitečné. Dobrá. A teď eh, prezentace o hmm, deseti letech eh, procesu ProSafe. Společný, eh, společné kroky ke sledování trhu. Nikolas Olé, nebo Oli, pardon. Nikolas, každopádně děkuji, že jste eh, přišel a dávám vám rovnou slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že jste nás pozvali na vaši schůzi a že máme možnost prezentovat, co jsme všechno dokázali za posledních deset let. Nejprve se stručně představím, pak také představím naši organizaci ProSafe, potom vám ukážu také <clears throat> několik příkladů výsledků a také i o to, eh, čím jsme se poučili a také, jak se tyto eh, budu také hovořit o tom, že se tyto akce používají velice široce. Já se jmenuji Nikolas Ouli, v angličtině, v němčině mě tedy vyslovují různě. Já jsem eh, vystudoval organickou chemii, studoval jsem v nizozemském Delftu, mm, dokončil jsem školu v roce 1971, potom jsem 11 let pracoval v potravinářském průmyslu na to jsem začal pracovat pro největší eh, potravinářský mm, dohledový eh, orgán. A tehdy, tehdy jsem také byl jedním ze zakladatelů organizace ProSafe, která mimochodem příští rok oslaví 25-leté výročí. V roce 2005 jsem se stal nezávislým konzultantem a pracuji pro různé evropské projekty, mimo jiné v České republice, v Turecku, v Libanonu a nakonec jsem se tedy před pěti, před pěti lety stal generálním ředitelem organizace ProSafe. Na začátek bych rád vám ukázal jeden citát ze zprávy eh, IMKA z roku 2011. Tehdy IMKO připravilo zprávu, kde se právě hovořilo o organizaci ProSafe. Možná, že mnozí z vás si na to vzpomínají. Chtěl bych vám opravdu za to mnoho mm, vyjádřit mnoho díků, protože to pro nás byla velká podpora a i velká, velké pozbuzení v dalším fungování. Chtěl bych vám vyprávět eh, takový eh, pozitivní eh, příběh toho, jak to vlastně pokračovalo v těch deseti letech, Nechci hovořit o tom, co ještě vlastně mohlo být učiněno více, o tom se možná zmíní ten poslední snímek. Takže nejprve, jak funguje naše organizace ProSafe. Už jsem říkal, že byla založena v roce 1991. Založili ji vlastně jednotlivci, kteří um, pracovali na uh, dozoru nad, eh, na, na, na dozoru nad uh, trhem. Tehdy jsme vlastně hovořili eh, o tom, jak to má vypadat. Tam ehm, máme vycházet se eh, situace v jednotlivých zemích. Chtěli jsme se dívat na to, jak to vypadá v těch jednotlivých zemích. Ta otázka stále pokračuje. Trvalo to několik let a nakonec, tedy po té, co jsme se střetávali co by jednotlivci, tak jsme se rozhodli zřídit eh, zvláštní orgán, a který byl také financován komisí. Je to tedy nevládní organizace, nezisková organizace soukromá. Původně byla založena v Nizozemsku ve formě nadace. A poté začaly v roce 2005 první společné akce. Jednak to bylo tedy hodnocení EMARS, jako, a hovořili jsme tam o obecných aspektech dohledu nad trhem. Je pozoruhodné, že vlastně do té doby vůbec nebyla nikde k dispozici žádná odborná literatura o tom, co to je vlastně dozor nad trhem a jak má vypadat. A to byl také náš první úkol. V roce 2008 jsme zveřejnili takovou příručku, která byla od té doby přeložena do celé řady jazyků. Naposled jsem viděl i ruskou verzi a japonskou, japonský překlad této příručky. Mezi roky, nebo od roku 2005, za těch posledních deset let, jsme celkem vykonali 21 společných akcí. Celkem jsme eh, se věnovali 37 produktům a některým z nich vícekrát. Členské státy také se podílely Mm, poskytli vlastně své pracovníky, kteří nám poskytli své pracovní dny. Bylo to vlastně zhruba v, eh, ve výši 34 tisíc eh, pracovních dní a komise také přispěla ve výši asi 13,8 milionů eur. Kdo se účastní, jsou to v podstatě všechny členské státy a také dva státy Evropského združení volného obchodu. Musím říci, že ne všechny členské státy se e, vždy účastní do, do stejné míry. Naší prioritou stále zůstává spolupráce v oblasti dohledu nad trhem a bezpečnost výrobků. Bezpečnost výrobků byla důležitá vždy a v posledních letech e, trochu dochází k určitému posunu Máme zde v Bruselu na eh, úřad, kde pracují čtyři pracovníci. Sídlíme na Avendizela. Tak proč ty společné akce? Máme zde společnou legislativu pro evropský hospodářský prostor, ale zároveň zde máme 31 režimů dohledu nad trhu, nad trhem. Čili rozdílná není ta legislativa, ale rozdílný je přístup k dohledu nad trhem. Pokud chceme překonat tyto rozdíly, tak je zapotřebí spolupracovat, vést diskusy navzájem, ale také se jeden od druhého učit. Za druhé, je důležité, abychom spolupracovali i napříč eh, zeměmi, aby to zde byla přeshraniční spolupráce. A také víme, že eh, také je problémem nedostat nebo nerovnoměrné vymáhání, které podkopává fungování jednotného trhu. Společné akce mají společné, mají výhody, protože můžeme koordinovaně provádět výběr vzorků a testování, odběr vzorků a testování. Také máme možnost vytvářet jednotný výklad, abychom překonali tu bariéru různých režimů. No a výzvou také zůstává harmonizované vymáhání práva. Souvisí to i se snahou o větší účinnost a efektivnost. To je asi nejtěžší úkol a k tomu se ještě vrátím později. Já vám teď uvedu pár příkladů, jakým výrobkům jsme se věnovali v těch prvních pěti, šesti letech. Vidíte na snímku několik eh, příkladů, například bezpečnostní helmy, dětská chodítka, hračky, světelné řetěze, řetězce. Velice důležitá byla také otázka šňůr a šňůr na stažení. A ještě vám později ukážu výsledky, které se týkaly právě tohoto po roce 2011 jsme trochu změnili vzorec našich společných akcí a vytvořili jsme určitý zastřešující model, kde bylo zhruba čtyři eh, byl tam tak, byla, tak, byla tam vlastně skupina čtyř až šesti produktů, takže jsme museli stanovit priority. Mezitím jsme, nám také narostl rozpočet na eh, zkušební testování. Rovněž eh, došlo k vývoji metod a objevily se určité horizontální otázky. Eh, například tam bylo posuzování rizika, měli jsme nové modely e-learningu, kdy můžete školit lidi prostřednictvím eh, počítačových programů. Také jsme zaváděli různá vzájemná posuzování a každý rok proběhly dva workshopy, kde se také prezentují výsledky S tím souvisí také rozvoj řízení projektu a koordinace. A v neposlední řadě, a pro vás bude velice důležité slyšet, že všechny výsledky a všechny výstupy dále šíříme, aby je měly k dispozici všechny orgány dohledu nad trhem. Bereme v úvahu samozřejmě otázky e, důvěrnosti, ale je důležité, že všechny tyto informace mají k dispozici členské státy aby, mohli, aby je mohli využít, i pokud se třeba tyto členské státy neúčastnily konkrétní akce. Sdílíme své výsledky a výstupy, abychom také zlepšili efektivnost naší činnosti. Na dalším snímku vidíte vývoj těch společných akcí za poslední roky. Je tam částka v eurech, což je příspěvek komise na naše činnost. Ještě k tomu musíte připočítat 30 které poskytují členské státy. Jak vidíte, tak eh, do tohoto roku jsme dosáhli úrovně 2 miliony a na ty příští společné akce je rozpočet 2,5 milionu eur. Takže už jsme si jaksi zarezervovali 28 členských států pro spolupráci a celkem je tam tedy 39 orgánů, které se budou účastnit, 39 eh, orgánů z těchto 28 členských států. Ukazuje se, že ehm, ta, ta, ta oblast dozoru nad trhem je zatím roztříštěná v členských státech. Jaký je profil těchto společných akcí? Vždy je tam stanovený z členského státu ehm, vedoucí projektu, který tedy zastupuje členský stát a vede část toho, té společné akce. Využíváme nezávislé konzultanty, kteří působí jako koordinátoři a mají na starost také to, aby se ty výsledky pak, aby se na ně navazovalo, mají na, výs, na, na starost také třeba e, výkaznictví, podávání zpráv nebo nějaké zápisy. Dále se vždy společně s účastníky vytvoří prováděcí plán. Není to přístup ze zhora dolů, ale je to kooperativní přístup. Pět pětkrát nebo šestkrát se za to období 26 měsíců setkáme. A pokud e, je tam program odebírání vzorku, tak opět je to kolektivně připravováno. Dále se koordinují i e, zkoušky v laboratořích No a to, to samotné vymáhání už je pak samozřejmě na členských státech. No a nakonec tam jsou ještě e, zprávy a výkaznictví, které jsou mm, nutné i pro otázky finanční. E, můžete se podívat na seznam produktů, které byly e, předmětem naší činnosti po roce 2011. Je to v tom pořadí, začneme nyní, eh, nebo teď, teď jsme u, u bodu eh, předmětů pro péči o děti a tak dále. Mm, také jsme se zaměřili na Čínu. Program na rok 2015 je také k dispozici. Ještě vám ukážu některé výsledky. EMARS připravil jednak tu příručku, dále vytvořil databázy posouzení rizika, připravili jsme pokyny pro nápravné akce a tak dále. Velice důležité jsou také tak, takzvaná vzájemná hodnocení peer reviews, kde příslušné orgány jednotlivých členských států představují kolegům eh, své pracovní metody a učí se jeden od druhého. Tento program se každý rok eh, rozšiřuje. No a teď je ta otázka šňůr a šňůr stažení, které jsme zkoumali v roce 2009. Ehm, vyzkoušeli jsme více než 16 tisíc oděvů a zjistili jsme, že tam je asi 13,4 Mm, pro na, eh, procent eh, nedostatečných nebo ne, mm, těch odivů, které nesplňují. Také jsme tam eh, do systému RAPEX jsme zadali 500 oznámení. Připravili jsme speciální kontrolní seznam pro celní orgány i pro orgány dozoru nad trhem. A také jsme se obrátili i na orgán cen. V roce 2013 jsme tu akci zopakovali udělali jsme kontroly stejného druhu oblečení a teď jsme zjistili, že e, těch, kterých nesplňovalo schodu, bylo 7,2%, ale nebyla zjištěna žádná závažná rizika. Takže to ukazuje, že vlastně, mm, nebo tím pádem jsme nemuseli ani zadávat žádná varování do systému RAPEX, takže to ukazuje, že ta naše činnost, kterou jsme, nebo že, že ta kontrola, kterou jsme předvedli před těmi šesti lety, byla úspěšná. Také jsme kontrolovali například detektory oxidu uhelnatého. Zde bych vás chtěl e, varovat, protože pokud se podíváte na ta procenta, ehm, chci říci, že to nepředstavuje situaci na trhu, ale pouze je to procenta těch našich zkoušek. Mm, třeba když jsme zkoumali zařízení pro ohňostroje, tak tam bylo 138 vzorků, ale ještě předtím, než vůbec ty vzorky odebereme, tak provádíme různé zkoušky v obchodech, zjišťujeme situaci a poté odebereme vzorky. Na základě vzorků získáme určité procento. Nám nejde o, o vytváření nějaké, nebo o vytváření statistiky. Nás zabí, zajímá to, zda na tom trhu jsou výrobky, které nesplňují předpisy, které jsou nebezpečné. Takže někdy ty naše výsledky vedou k určitému neporozumění. My se vždycky soustředíme pouze na konkrétní eh, produkt. Dalším příkladem jsou hračky. Zde opět se nejedná pouze o dozor nad trhem, ale někdy také zkoumáme nové technologie a zjišťujeme, zda mm, například jsme se věnovali technologii XRF, což jsou přístroje, ruční přístroje, které mohou třeba obsahovat kadmium nebo olovo. A měli jsme takové testovací metody, které byly mnohem rychlejší než chemické zkoušky. Takže je to vlastně třeba metoda, kterou se velice rychle dá, dá zjistit obsah některých látek třeba při celních kontrolách. A také je zapotřebí připravit určité příručky nebo pokyny k tomu, jak využívat eh, tuto metodiku. A teď už také celá řada členských států využívá mm, tyto nástroje. Dále, mm, předměty pro péči o děti. Takže máme zde například, eh, bylo tam 51 vzorků kočárků, 12, eh, u 12 bylo nalezeno vysoké závažné riziko, což je poměrně velké riziko. Myslím si, že ta čísla jsou dost eh, závažná. Všechny tyto ehm, těch 12 případů všechno bylo staženo z trhu. A vlastně podobnou věc, nebo to stejné lze říci o dětských vaničkách, kde také u 20% se ukázalo, že tam je buď vysoké nebo závažné riziko. Ještě chci zdůraznit, že se to netýká celé té skupiny těchto výrobků, ale u těch, na které jsme se, u těch konkrétních produktů, na které jsme se zaměřili, byl tento výsledek. Co jsme se poučili? Co jsme se naučili z těchto společných akcí? Ukazuje se, že stačí 10 až 12 eh, aktérů na určitou činnost, ale v některých věcech je lepší mít eh, více účastníků a potom tedy přistupujeme k dělbě práce v rámci toho jednotlivého programu. Také jsem hovořil o tom, že ten program eh, výběru odboru vzorků a testování je kolektivní. Také se snažíme poskytnout zpětnou vazbu k normalizačním orgánům. Někdy se ukazuje, že ty normy nejsou dostatečně aktuální nebo jim tam chybí určitý prvek. A také je důležité, abychom doporučovali nápravné akce a abychom dokázali ovlivňovat konkrétní trhy. je důležité, že vlastně nemusíte zkoumat situaci v celé Evropě, abyste dokázali mobilizovat celou Evropu. Také si myslíme, že efektivní je ten náš koncept, eh, rámcový koncept. Nepotřebujeme tolik času třeba na výkaznictví. Na druhé straně je ale velice důležité řídit eh, nebo informovat o tom, jak to vypadá se zprávou, s řízením toho projektu, Často používáme telekonference, videokonference, které jsou mnohem efektivnější a také levnější než osobní setkávání. A také jsme se naučili poskytovat zpětnou vazbu orgánům pro dozor na trh. Je to vlastně jakási průběžná zpětná vazba a musím upřímně říci, že někdy na to tedy reagovali, nebo někdy na to museli jaksi reagovat, někdy tam byla zapotřebí, ale myslím si, že se také z toho ještě eh, dokážou poučit. Hm. Také jsme zjistili, že se dochází k výměně zkušeností, doufali jsme v to a vidíme, že to funguje. Je to vlastně určité vzájemné, vzájemná výměna mezi jednotlivými orgány dozoru nad trhem, Eh, asi nelze očekávat, že by všechny ty orgány měly stejné zkušenosti, stejné poznatky. Takže můžeme tom nazvat i určitým zájemným obohacováním. Celá řada doz- eh, orgánů pro dozor nad trhem e, také se na nás pak obrací a říkají, že je pak eh, vlastně v jejich vlastní členské zemi berou více vážně, zejména ekonomit, ehm, zejména hospodářství, hospodářské subjekty také berou více vážně. A to, že dochází k určité akci na celoevropské úrovni, tak ty dozory na, mm, ty orgány dozoru na, mm, na trhem na, na úrovni členských států pak eh, říkají, že to vlastně posiluje jejich postavení. No a pak je otázka, zda tento koncept se dá přenést i na další oblasti. Říkám, že ano, ale e, za určitých podmínek. Za prvé musíte mít ochota spolupracovat, dále potřebujete jasná kritéria a standardy. Je zapotřebí také zkušených koordinátorů a mm, lídrů těch jednotlivých aktivit, což není vždy tak úplně lehké takové lidi najít. Dále je zapotřebí mít dostatečný rozpočet pro zkušební postupy, jinak to bude pro všechny frustrující. A samozřejmě je také nutné, aby byla k dispozici potřebná infrastruktura, abychom splnili všechny administrativní a finanční požadavky. Výsledek je to, že pro SAFE nedávno získal grant v rámci programu Horizon 2020. Ček, eh, plánujeme speciální program Appliant v oblasti elektroniky a doufáme, že budeme mít eh, dobré výsledky stejně jako v oblasti ochrany spotřebitele. Také máme speciální grant od Generálního ředitelství pro růst, který se nazývá Společná akce MACH 14 má se týkat profesionálních nebo produktů pro mm, strojírenství pro profesionální účely. Nedávno jsme také předložili e, žádost o další grant. Je to v rámci Horizontu 2020. Bude se to týkat pneumatik. Tento projekt bychom chtěli zahájit příští rok a mm, do 9. září 2015 také jako vždy předložíme e, návrh Eh, organizaci Šafe na mm, program společných akcí nebo za rok 2015. Ještě jsem říkal, že bych chtěl pohovořit o tom, co možná ještě mělo být učiněno, protože stále se přetrvávají určité překážky a výzvy. A na, ten, ten seznam zde je pouze, uh, pouze příkladný. Takže za prvé máme omezený počet pracovníků, také máme omezené rozpočty pro zkušební postupy. Některé členské státy nemají vůbec žádný rozpočet na ty, zkou, na ty zkušební testy. A to je přitom hlavním cílem naší činnosti, protože právě potřebujeme eh, odebírat vzorky a provádět zkoušky. Dále stále přetrvávají rozdíly v právních systémech mezi jednotlivými členskými státy a také se liší i způsoby vymáhání právních předpisů. Jsou tam také různé Mm, nebo odlišné tradice a to je také jedna z věcí, eh, kterou bychom chtěli nějakým způsobem překonat. Některé orgány, některé členské státy si myslí a i říkají, že, účast, že, že jejich účast v těch společných akcích je vlastně nějaká práce navíc. Ale já to odmítám. Já si myslím, že by se to v budoucnu mělo považovat za součást jejich běžné práce, protože uh, tím, že jsme v evropské rodině, tak e, zkrátka je nutné každý den spolupracovat. V budoucnu by mohlo být problém účast v těch, e, v těch e, vícečetných akcích, protože už dnes máme trošku problémy s tím, když zveme aktéry, aby se účastnili těch akcí a pro některé to zkrátka není proveditelné účastnit se těchto akcí. Takže bylo by to možné vyřešit tím, že by zde byl jakýsi kolektivní víceletý plán práce. To jsme také požadovali i v dokumentu, nebo to jsme plánovali v dokumentu z roku 2011, ale zatím nedošlo k realizaci tohoto požadavku. Ten, na ten seznam se nedostalo třeba společné vymáhání, anebo také společné stahování z trhu, protože to si myslím, že zatím ještě zachází příliš daleko, ale myslím si, že v budoucnu to také bude, budou věci, které bychom chtěli dořešit. Děkuji vám za příležitost zde vystoupit, děkuji také za vaši pozornost a děkuji i za vaše případné dotazy. Děkuji, skutečně děkuji za tu celou práci a za vysvětlení i těch statistik. Eh, to je velice zajímavé eh, eh, to vidět, kolik těch výrobků se dostalo takto z trhu. Děkuji za to všechno. A mm, já myslím, že slo- otázku má paní Šaldemose. Děkuji. Za prvé, já chci poděkovat za vynikající prezentaci a také i děkuji za mm, práci, kterou děláte Eh, v tom, že, se nám, mm, že nám pomáháte vytvořit bezpečný trh. Děkuji, že jste dnes eh, eh, přišel, přišel. Mám dvě otázky. V Evropské unii myslíte si, že existuje dostatečná komunikace mezi vámi, tedy vašimi zjištěními a těmi, kteří přijímají rozhodnutí a pravidla? když třeba vy něco zjistíte na vnitřním trhu, co není bezpečné, dostane se to dále, to komunikováno. A za druhé, vy popisujete určité výzvy, překážky. Myslíte si, že pokud bychom měli eh, nový dohled nad trhem a ten nový balíček o bezpečných výrobcích, pokud by byl býval přijat, eh, tak myslíte si, že bychom byli vyřešili určité překážky, které dnes pořád ještě vidíme na vnitřním trhu? Takže to bych chtěla slyšet a děkuji, děkuji za e, tu významnou práci, kterou děláte. Děkuji. Komunikace s politiky nebo s těmi, kteří mají pravomoc rozhodovat. Ano, my jim posíláme naše výsledky mm, ve formě zpráv, je to i k dispozici na webu a úředníci z komise ti se zúčastňují našich schůzí i fáze implementace, v té fázi implementace, nicméně i přesto všechno. Jsme si kladli otázku, zdali by nebylo možné podpořit nebo posílit dopad našich, opa, našich, naší činnosti, aby to mělo větší efekt. Jenom taková mm, poznámka. My třeba zjistíme, že něco není v souladu. Třeba je to výrobek z členského státu. A není nám vždycky úplně jasné, co se později s tím stane v tom členském státě. Takže my eh, zvažujeme mechanismy, aby bychom již i to dali nějak do našich zpráv, ale může to být v kolizi s tou fází implementace pak. Jak to udělat? To teď zvažujeme. A i jsme navrhli našim spolupracujícím subjektům, že vytvoříme v příští rok takovou dlouhodobou aktivitu na 26 eh, měsíců, kde se budeme snažit zlepšit efekt, dopad eh, našich zjištění a budeme mm, tedy lépe šířit výsledky, to nestačí ale, a také se budeme snažit mít nějaký feedback, jak potom se s nimi naloží. A to je důležité i pro naši interní komunikaci. Asi si dovedete představit, že komunikovat se 39 orgány po celé Evropě, to zrovna není úplně tak lehké, protože mají za sebou různé tradice, různ, různou kulturu a tak dále. Budeme se snažit zlepšit naši komunikaci, tedy interní i externí. A vaše otázka, balíček dohledu nad trhem. Ano. Já jsem umyslně řekl, že tady vidíme více výzev a problémů než před pěti lety a akceptace přijetí toho balíčku by byla, přijetí toho balíčku by bývalo, mm, při, pomohlo, pomohlo by podstatnou měrou členským státům, ale ne ve všem poněvadž ten balíček nebyl schopen překonat rozdíly v právních řádech a také neřeší i rozdíly v dohledu nad trhem a e, i ty různé tradice při vymahatelnosti a tak dále. A i e, neřeší otázku kompetencí těch inspektorů, kontrolorů. Ty rozdíly jsou obrovské a my vám to můžeme sice říkat, ano, ale není na nás, abychom věci měnili. Tak v tom vám přeji hodně štěstí. Thank you very much. Děkuji, děkuji za prezentaci a než mm, budeme pokračovat s dalším tématem, tak chci i poděkovat Andersovi který řídí sekretariát, je to jeho poslední schůze, vrací se eh, domů do své vlasti, my toho litujeme, ale bude pracovat dále na legislativě, mm, z druhé strany tedy, ze strany členského státu. A on byl pro nás klíčový eh, při přijímání legislativy a mm, při předkládání návrhu. Tania, Tania je tady, vítejte. Ta je a s Kajem Nielsen. Je to s Kajem Nielsen? Tania. Tania, mm, ta také eh, mm, vždycky byla velice nápomocná a takže eh, já myslím, že to bude teď hladký přechod. Budeme mít dalšího experta na otázku normalizace, bezpečnost a podobně. Takže děkuji, děkuji a děkuji i za to, co vy děláte, co vy děláte v posledních deseti letech, co jste udělali. A tím se dostáváme k dalšímu bodu programu. Další bod našeho programu, to je zpráva z vlastní iniciativy pana Švába na téma EHP Švýcarsko překážky plnému provedení vnitřního trhu. A to je, e, dnes budeme projednávat kompromisní pozměňovací návrhy. Pane Švabe, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Za prvé bych vám chtěl připomenout, že již jsme na toto téma hodně debatovali s kolegy, probírali jsme pozměňovací návrhy i jejich obsah, takže dnes přišla jenom chvíle, abych vám řekl, jaký je stav před hlasováním, které proběhne zítra. Společně se stínovými zpravodaj eh, jsme eh, projednali čtyři kompromisní pozměňovací návrhy, které se zabývají zejména druhou eh, částí, která se týká Švýcarska. Společně s kolegyní Trebezius z frakce ECR jsme eh, se přemýšleli o otázce, jestli by bylo eh, z jejich eh, pohledu žádoucí dosáhnout kompromisy, ale nakonec s pochopitelnými argumenty to ona nechtěla, takže proto to budeme muset odhlasovat rozděleně. Na konci hm, tam byla ještě technická změna kompromisu číslo dvě. který bude teď zkrácen asi o sedm slov. Na konci sice bude poslední věta. Já to mám bohužel jenom anglicky teďko vyzývá komisi, aby pracovala se švýcarským a švédskými státy na nalezení uspokojivého řešení, které bude respektovat ustanovení příslušných dohod a dodržování eh, vlády zákona. To je ale jediná změna, která tam je a která ale neznamená žádnou zásadní změnu smyslu. Další pozměňovací návrhy eh, nejsou obsaženy v kompromisech je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které eh, jako já zpravodaj nemůžu eh, potvrdit, které eh, se týkají vnitřního trhu a musím to říct i zcela jasně, paní předsedkyně. Bohužel jedná se o řadu pozměňovacích návrhů Front National, ale bavili jsme se o tom už částečně s účasti příslušných poslanců, částečně bez nich ale eh, přesto jsem si jistý, že zítra se nám podaří získat velkou většinu pro toto. a, jsou tam stanoviska a eh, eh, výboru pro zaměstnanost, který se také, se také vyjadřuje. Tam kolegyně v Francie eh, odvedla skvělou práci a ještě tam chceme dát také stanovisko eh, zahraničního výboru. A proto bych závěrem eh, rád poděkoval za konstruktivní spolupráci kolegyním a kolegům, zejména paní Grapiny, která byla stínou zpravodajkou za sociální demokraty. A doufám, že se nám podaří získat širokou politickou většinu pro tuto zprávu, abychom včas před volbami ve Švýcarsku a před dalšími rozhodnutími o EFTě měli jasné stanovisko Evropského parlamentu momentu Děkuji a jsem dále k dispozici pro případ, eh, že by ještě bylo třeba některé pozměňovací návrhy individuálně měnit. Next is... Další je Maria Grappini. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, hned na začátku musím říci, že eh, přístup Andrase Švaba byl velice vyvážený, takže asi tady není eh, nic, co moc na tom vylepšovat. Je to vyvážená zpráva z pohledu výboru i a jen je, eh, chci se ujistit, že z pohledu eh, svobody pohybu také, že to bude všechno reflektováno, reciprocita, spravedlnost, rovnost, vztahy eh, mezi EU a dalšími státy Evropského hospodářského prostoru, takže tam jde o to, aby ta reciprocita byla vyvážená. Takže děkuji, děkuji za spolupráci Andreasovi a za způsob, jak vyjednával. Pokud bude se hlasovat o té zprávě, tak nemám pochyby, že většina ji odsouhlasí. Jak řekl Andreas, tak eh, určitě budeme i potom ve správné vyjednavací pozici vůči Švýcarsku. Já myslím, že to bude užitečné pro evropské občany a jejich svobodu pohybu, svobodu pohybu mezi EHP e a evropskými občany. Takže děkuji ještě jednou Andrasi a zítra určitě se to, to úspěšně odhlasuje. Děkuji, Rebeka. Vážené paní předsedkyně, já bych eh, k té zprávě o, o e, dohodu a e, e, se Švýcarskem se tedy vyjádřila ráda a pan zpravodaj se snažil zahrnout tam mé kompromisní pozměňovací návrhy do, nebo ty mé pozměňovací návrhy do toho kompromisu, pokud se jedná o to referendum a jeho dopady konfrontativní, eh, konfrontační eh, postoj vůči Švýcarsku eh, se tedy zmírnil, ale nemůžu tu nabídku celkově přijmout, protože referendum švýcarského lidu chce respektovat a nechci takovou vyhraněnou pozici EU ke Švýcarsku. Tak to mm, funguje demokracie, prostě voliči musí mít Eh, možnost změnit parametry, které jim eh, nevyhovují. Ale nejsem eh, advokátkou Švýcarska. Když budou nová vyjednávání, bude muset Švýcarsko dělat ústupky a proto jsem se rozhodla podpořit jenom kompromisní pozměňovací návrh 1, který povede ke silnější kooperace zúčastněných států při prosazování směrnic. Kompromise 2 a 4 odmítám, protože všechny konstruktivní obsahy souvisejí s eh, zdržením se vůči tomu výsledku švýcarského referenda. A ten další kompromis pana Švába ještě chci eh, přeskoumat. Já potom eh, vyzývám všechny k podpoře 1.50, která se týká nebo připomíná rychlejší realizaci energetické dohody se Švýcarskem. Vzhledem k eh, situaci německého průmyslu na jihu Německa je to nesmírně důležité. Děkuji a těším se na hlasování zítra. Ano. Ano, eh, vidím tedy eh, zpravodaj s mnoha úkoly. I'm just waiting for the rapporteur to finish his... Čekám zpravodaje tedy, aby zpravodaje, aby dokončil svoji konverzaci, aby eh, konverzaci s ostatními, aby si mohl vyslechnout Alde. Thank you. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, pane Švábe, milí kolegové jak jsme mm, i e, hovořili již o tom, e, dohoda EHP je dobrým nástrojem pro obě strany e, na podporu růstu a pracovních míst, ale také souhlasíme s tím, že tady jsou určité problémy se statusem této dohody, především pokud jde o ten deficit s transpozicí, což ohrožuje fungování vnitřního trhu. Já si myslím, že tato zpráva teď přichází v pravou chvíli. Bylo pro mě potěšení pracovat na této zprávě. Ta činnost byla rychlá a konstruktivní k věci. Především konkrétně jsme se zaměřili na práva, na vztahy se Švýcarskem a na právo volného pohybu, takže mohu podpořit všechny čtyři kompromisy a na konci chci poděkovat panu zpravodaji a také i všem stínovým zpravodajům a těším se na hlasování zítra. Děkuji. Thank you very much. And just... Děkuji. Jenom chci potvrdit, jak už jsem řekl dopoledne, že hlasovat se začne v 9.10. V 9.10 v 9.10 zítra. V 9.10 mi bylo řečeno. Takže děkuji. 910. Dostanete e-mail. Bude rozeslán e-mail 910. 10. To požaduje sekretariát. Děkuji. A Andrasi, chcete se ještě vrátit k tématu a něco říci, nebo budeme pokračovat? Jenom bych řekl, že mm, to bylo velice pro mě užitečné si vyslechnout všechny stínové a jsem rád, jakým způsobem eh, eh, vnímají tuto společnou práci s tím, že samozřejmě eh, chceme respektovat demokratická práva v členských státech, ale ty je třeba samozřejmě propojit se smlouvami, které mm, máme uzavřeny s těmito zeměmi. Nemůžeme dávat výsady pouze jedné straně, vždycky tam musí být rovnováha. To jasně ze zprávy vyplývá, takže, vyplývá, takže děkuji všem kolegům za podporu. No dobře, takže budeme potom hlasovat. Ano, děkuji. A, a e, takže zde vidím, že se snažíte řešit spoustu věcí zároveň. Dobře, a další téma je také velice významné pro náš výbor. Budeme pokračovat s prezentacemi. TTIP. Asi si pamatujete, že se konal briefing a výbor pro vnitřní trh požádal experty o radu a náš první řečník je kolegyně. No, I'm gonna, can we swap the order? Okay. I, that, in my order I haven't... Paní doktorka, můžeme mm, změnit pořadí řečníků? Okay, so we have two speakers. Dr. Mé Dalina Kola, která bude hovořit o výzvách a příležitostech a pan profesor Pelkmans. Ona je, ona je z Kolína, z Kolínského institutu výzkumného a potom profesor Chuck Pelkmans, který je tady naším již frekventovaným řečníkem, který bude hovořit o e, strojírenství a strojenských výrobcích, takže nejprve ale kolína. Takže děkuji předem. Děkuji za pozvání, že jste mě pozvali, abych hovořila na toto významné téma. My jsme provedli studii o příležitostech a výzvách, které vyplývají ze smlouvy TTIP v oblasti motorových vozidel a zde dovolte, abych představila v 15 minutách hlavní výsledky, jsme, eh, které jsme zjistili naše hlavní zjištění. E, automobilový průmysl je důležitým průmyslem, který znamená milion pracovních míst v Evropě a také i e, velké příjmy na daních a asi čtvrtina e, investic do inovací, výzkumu vědy a čtyři z deseti motorových vozidel v Evropě se vyrábí znamená export a když se zaměříme na Spojené státy, tak tam vidíme, že Spojené státy jsou hlavním obchodním partnerem pro evropský automobilový průmysl, jak pokud jde o vývoz, tak i dovoz. Ale když se zamyslíme nad evropským automobilovým průmyslem, a zde předpokládám, že vás hlavně napadne ten německý, poněvadž Německo je zemí, která má největší automobilový průmysl v Evropě. Takže než mm, se podíváme na podrobnosti eh, eh, aspekty TTIP, tak dovolte pár čísel, která vám ukáží, že automobilový průmysl je důležitý i mimo Německo. To vidíme na eh, této tabulce. Když se podíváme například automobilový průmysl, který měříme podle počtu výroby eh, kusů na tisíc obyvatel, tak vidíme, že je stejně důležitý nebo ještě důležitější i třeba v zemích ve východní Evropě nebo střední Evropě, jako například v České republice a na Slovensku. Jenom tím se vám chtěla ukázat, a teď vidím, že to je rychle, jak, eh, chtěla jsem vám ukázat, jak významný eh, automobilový průmysl je pro jednotlivé země. A když se podíváme zpátky na obchodní vztahy mezi EU a USA, tak zde můžeme z toho vyvodit, že většina zemí eh, nebo Evropská unie jako celek především má ofenzivní zájmy v kontextu TTIP, což vyplývá z velkého obchodního přebytku z USA a ten obchodní přebytek, ten v podstatě existuje ve většině evropských zemí. A to, to nám ukazuje i tento graf. V řadě evropských zemí mají obchodní přebytek, to znamená, že tyto země vyváží víc, než dováží ze Spojených států a mají tedy zájem na liberalizaci obchodu v rámci vyjednávání TTIP. A než se podíváme na eh, samotné vyjednávání TTIP, tak zde Eh, a co by mělo být zahrnuto do vyjednávání, tak by bylo dobré se podívat na ty typ v kontextu nedávno uzavřených dalších smluv volného obchodu, například dohoda s Koreou, s Kanadou. Můžeme se podívat zde na dva důležité aspekty, na mm, tarifní sazby pro motorová vozidla na levé straně Eh, mm, tabulky a na obchodní bilanci, respektive přebytek eh, podle zemí. A v Evropské unii Now. Ooh. Sorry. So... Mm, Evropská unie má eh, tarify eh, ve výši 10% na motorová vozidla ve srovnání s dalšími třemi zeměmi Korea, Kanada a USA, tak tam ty tarify jsou relativně vysoké. Takže můžeme k tomu říct, že evropský automobilový průmysl je více chráněn než jiné automobilové průmysly, a to především tedy e, jde o automobilový průmysl, ale i další odvětví. A potom jsou zde další obchodní bariéry ne, netarifního charakteru, netarifní bariéry jako regulace bezpečnosti a tak dále. To mm, nelze tady ale mm, vyjádřit v číslech, ale máme své odhady, co tyto netarifní bariéry představují, ale je to víceméně subjektivní posouzení, takže já ukazuji zde pouze tarify. A když se podíváme na tarify pro motorová vozidla, e, což, je vel, což je, představuje tři čtvrtiny transatlantického obchodu e, našich vývozů, tři čtvrtiny vývozu z Evropy jsou osobní motorová vozidla, tak vidíme, že ty tarify v Evropské unii jsou daleko vyšší než například konkrétně ve Spojených státech. A můžeme tedy nebo Evropská komise může využít tyto rozdíly v tarifech jako e, vyjednávací nástroj pro to, aby e, se e, liberalizovalo i jinde v jiných částech obchodu se Spojenými státy, tak aby Spojené státy více spolupracovaly na mezinárodních normách. Když se podíváme na tu druhou část grafu, na pravou stranu, tak tam vidíme, že Evropská unie má obrovský obchodní přebytek s Spojenými státy a lze skonstatovat, že pozice Evropské unie při obchodním vyjednávání se Spojenými státy je víceméně podobná jako e, pozice při vyjednávání s Kanadou, poněvadž e, Eh, ta, i tam jsou různé hodnoty tarifů, naše tarifní sazby jsou vyšší a i tam s nimi máme obchodní přebytek. Tudíž mm, tady opět eh, jsme spíš v ofenzivě, protože eh, vyvážíme více, než dovážíme, na rozdíl od Koreji například, kde ty dovozy jsou větší než vývozy a tam tedy jsme měli více defensivní zájmy, protože eh, pokud jde o ochranu evropského průmyslu před korejskými producenty. Eh, to možná, ale tam to bylo více relevantní než v případě USA a Kanady. Lze si tedy porovnat vyjednávání TTIP s vyjednáváním s Kanadou a jeden z velkých rozdílů je nicméně ten fakt, že vyjednáváme s velkým obchodním partnerem a také musíme si dát pozor, když eh, chceme převzít některé části či ustanovení smlouvy CETA a dát je do smlouvy TTIP, protože tam jsou určité výjimky, které jsme udělili Kanadě, například ten fakt, že kanadský průmysl je velice dobře integrován do amerického průmyslu, eh, takže s tím argumentovali kanadští vyjednavatelé a pravidla původu, tedy ta ustanovení o pravidlech původu, ta byla dost výjimečná s Kanadou, nebo jsou výjimečná s Kanadou. Je třeba možné dovážet motorové vozidlo z Kanady, teď tedy, až tedy ta smlouva se bude, až nabíde účinnosti, tak bude možné dovážet motorové vozidlo, které obsahuje pouze 20 eh, kanadské přidané hodnoty, což je dost výjimečné. To byla výjimka udělená Kanadě, poněvadž eh, kanadský průmysl je velice dobře integrován do průmyslu USA, takže se Spojenými státy by to mělo být jinak ale nicméně tady máme velice ofenzivní zájmy a můžeme to víceméně porovnat s našimi zájmy vůči Kanadě. A teď, když se podíváme na rozsah liberalizace obchodu, zde máme tři eh, eh, základní stavební kameny, bloky nebo opatření. Nahoře to je eliminace tarifů, zrušení tarifů. To je vrchol ledovce. Eh, zde máme, eh, to je ten aspekt liberalizace, který je nejvíc jaksi viditelný, evidentní, snadno dosažitelný, poněvadž tarify, to je pouze číslo a třeba bychom neměli, tady se potom nevyhodnocují složitější věci jako bezpečnost výrobku a podobně, dopad na ekologii. To je tedy vrchol ledovce. Je třeba se podívat na rozdíly mezi tarify u motorových vozidel mezi Spojenými státy a Evropskou unii a použít to jako vyjednávací nástroj, tak abychom dosáhli liberalizace v tom druhém bloku, což je snižování netarifních překážek. Tož, což, může, což mohou být normy jako bezpečnost výrobku, různé metodiky testů a podobně. A to lze klasifikovat jako, eh, jako normy bezpečnosti, bezpečnosti potravin a ekologické, environmentální normy. To potom vysvětlím. A potom dole úplně ten základ té pyramidy pro dobré fungování liberalizace do budoucna, to se netýká tolik eh, snižování netarifních bariér, ale to je regulační spolupráce v budoucnu, která je nutná tak, aby skutečně liberalizace obchodu eh, nebyla pouze jednorázovým procesem, ale procesem, který mm, bude probíhat v čase a který Eh, půjde eh, v čase za rámec vyjednávání o TTIP. Netarifní bariéry v transatlantickém obchodě. Jak jsem již řekla, to, mohou, mm, to většinou jsou tedy normy a regulace daných výrobků. Když se podíváme na, bezpečnostní regula, na, pardon, na regulaci bezpečnosti výrobků, zde existují velké rozdíly mezi EU a USA a ty hlavní rozdíly eh, ty se netýkají pouze norem výrobku, a to konkrétních tedy součástek motorových vozidel třeba, ale také i procesu certifikace. Certifikace ve Spojených státech je takzvaná samocertifikace, to znamená, ten výrobce certifikuje e, toto Eh, vůči distributorovi, tedy osvědčí, že to eh, auto je bezpečné a kdežto ve, v Evropské unii to je systém homologací, které provádí státní orgány. Takže třeba u nových modelů osobních aut, tak tam státní orgán musí homologovat, eh, schválit ten model a pouze poté ten výrobce vydá eh, prohlášení o souladu, ten certifikát, eh, že veškerá další motorová vozidla, která vyrábí v té řadě, že jsou stejná, pokud je o normy bezpečnosti. Tady existuje tedy velký rozdíl v tomto postupu certifikace schvalování výrobků a to je velice důležité pro vyjednávání TTIP a je to důležité abychom vzali do úvahy tyto rozdíly i při vyjednávání a ne abychom tedy obětovali náš princip obezřetnosti. Potom i existují rozdíly, pokud jde o normy, standardy různých součástek a součástí motorových vozidel, ale pokud chceme eh, dosáhnout harmonizace a liberalizace obchodu, tak se nemůžeme pouze dívat na čísla, například eh, na výšku umístění světlometu a podobně, ale podívat se na eh, ten výsledek regulace třeba, nebo podívat se na to, jak složité to je třeba, mm, pro, jak je mm, pro komfort eh, cestujících, pro viditelnost a tak dále. To znamená testovat motorová vozidla, která se vyrábí podle amerických standardů a zjistit, zda skutečně poskytují stejnou míru bezpečnosti, když e, e, je, budou jezdit po evropských silnicích. To je důležitější, tedy testovat výsledek a ne se dívat na jednotlivé hodnoty těch norem bezpečnosti. A když se podíváme na druhou část eh, norem a regulace, eh, to jsou ty ekologické předpisy a spotřeba paliv. Vidíme, že ten systém schvalování je podobný jak v EU, tak i v USA tyto standardy ekologické eh, účinnosti a eh, účinnosti paliv, ty odsouhlasují státní orgány, s tím, že ale pracují s různými referenčními hodnotami, třeba emise CO2 a tak dále, ty hodnoty se liší. Potom, ale když se podíváme do budoucna, tak uvidíme, že tyto různé referenční hodnoty se budou zbližovat, tak takže lze očekávat, že do budoucna se nám podaří dosáhnout eh, určité liberalizace i co se týče tohoto aspektu. Potom jsou tam různé cykly testování emisí, na emise, například eh, rychlost eh, a tak dále, nebo doba zahřívání motoru a tak dále. To se všechno, tady to test, ty testovací metody se liší, to vzniklo historicky asi myslím si, že to by také bylo možné, mohlo být předmětem vyjednávání. A co se lze ponaučit hmm, z těchto různých rozdílů v normách? Spojené státy jsou velice významným obchodním partnerem pro evropský automobilový průmysl a je zde tedy velké pole pro liberalizaci obchodu, poněvadž víme, že osobní motorová vozidla jsou stejně bezpečná ve Spojených státech jako v EU. Nicméně, abychom skutečně se ujistili, že tomu tak je, tak konkrétní charakteristiky, specifikace motorových vozidel by se měly testovat i na druhé straně oceánu. Evropská motorová vozidla by se měla eh, testovat na amerických silnicích a naopak. Tak, eh, abychom zajistili, že výsledek eh, těch různých norem či postupů, že ten výsledek nakonec bude stejný a to znamená bezpečnost cestujících bude stejná. A budeme tedy toto potom vzájemně uznávat. To je velice složitý úkol. Zajistit eh, stejnou výkonnost, účinnost těch regulací, té regulace těch norem. A to asi nelze udělat jen tak rychle za pár měsíců. Zde eh, Univerzita z Michiganu již na tom pracuje a i e, Univerzita z Jeteborku také na tom pracuje a já jsem nedávno je skontaktovala a bylo to v únoru a bylo mi řečeno, že výsledky očekávají do e, března a to bylo mi řečeno, sice už je srpen a ještě je nemáme, ale mm, to mě zase tak nepřekvapuje, protože tato část TTIP má velký potenciál pro liberalizaci obchodu eh, v automobilovém průmyslu do budoucna. A pokud jde o systém homologací, tedy schvalování modelů výrobků, to je také velká výzva eh, pro vyjednávání. To znamená, nesmíme samozřejmě obětovat naše obezřetnostní principy a to znamená, nemůžeme jak si jen tak akceptovat ten systém e, samocertifikace. A e, zde e, myš, Evropská komise má takovou představu, že bychom testovali americká motorová vozidla, že bych za použití sice amerických norem, ale že by, to, že by tedy naše státní orgány v EU používaly americké normy při homologaci, při certifikaci bezpečnosti výrobku. A když se podíváme na možné přístupy, jak zajistit liberalizaci trhu, tak můžeme ještě vrátit zpátky slide. Yeah. It was just the last slide, exactly. And then we have uh, three post... A máme zde tři možné přístupy, harmonizace norem a samozřejmě musíme si položit otázku, proč naše normy se liší a poté se musíme snažit je harmonizovat, poněvadž normy se mohou lišit z historických důvodů, eh, z důvodu různých regulačních systémů, které se vyvinuly v čase ale normy se mohou také lišit kvůli různým preferencím spotřebitelů ve Spojených státech a v Evropské unii. A pokud tomu tak skutečně je, tak potom u těch různých je třeba se podívat na preference těchto spotřebitelů a ne jak si je opomíjet při vyjednávání a také je možné, že i ty různé normy reflektují třeba i konkrétní specifikace mm, povětrnostních pod, spojené s povětrnostními podmínkami a podobně, tedy mm, je to spojené tedy s geografickou situací, takže to nesmíme opomíjet a takže harmonizovat lze pouze mm, harmonizovat lze e, tedy standardy, které při, jsou odlišné z důvodu historických a přijetí samozřejmě mezinárodních norm, to by bylo nejlepší a bylo by možné využít mm, toto vyjednávání eh, pro eliminaci bariér obchodu eh, mm, tím a argumentovat, že tedy naše normy jsou v EU vyšší než ve Spojených státech eh, a mm, bylo by možná nejlepší, kdyby Spojené státy více spolupracovali a snažili se také rozvíjet mezinárodní normy, spolu s námi. A potom vzájemné uznávání norem. Vzájemné uznávání, to je další způsob, jak zvýšit nebo odstranit ty netarifní překážky. A toho lze dosáhnout pouze, pokud budeme schopni, nebo pokud odborníci budou schopni mm, mm, předložit důkazy o tom, že výsledek eh, té odlišné regulace bezpečnosti je stejný, respektive ta výkonnost těch motorových vozidel je stejná, i eh, když se ty normy liší, že ta bezpečnost je ve finále stejná. Takže já si myslím, že Automobilový průmysl je odvětvím, kde to pole působnosti pro liberalizaci je velkou příležitostí a měli bychom využít této možnosti. A když eh, člověk jede do Spojených států, tak nemá pochybnosti o bezpečnosti výrobku. Když si tam pronajmeme auto a když se mm, mm, podíváme na tyto dva výrobky, který, jeden se vyrábí pro americký trh, jeden pro evropský, tak vidíme, že v podstatě jsou velice podobné, ale samozřejmě musí ty, ti výrobci musí zvážit eh, růz, různost těch předpisů, regulace, což často může být velice nákladné pro něj. A automobilový průmysl si myslím má obrovský potenciál pro liberalizaci trhu a měli bychom toho využít v kontextu vyjednávání o TTIP. Děkuji za pozornost a ráda s vámi budu diskutovat. Tak nejdříve si poslechneme eh, prezentaci Žáka a potom uděláme tu eh, eh, potom uděláme otázky, jestli to ale bude vyhovovat, ano. Takže teď Žák eh, ke strojírenství a potom to probereme eh, podrobněji. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, jedna a z příloh k, TTE, k TTIP se má týkat strojírenství, tím a konkrétně strojírenství, tedy inženýrských věcí, elektro, elektronikou, elektronikou, elektronické věci a potom kovospracovatelský průmysl. Ale to se netýká tohoto, takže dvě třetiny tohoto obrovského sektoru budou v, tomto, v této příloze. Je dobré si uvědomit, že když si myslíme, že chemický průmysl a automobilový průmysl jsou obrovské, tak právě tohle strojírenství je daleko větší a elektrostrojírenství. strojírenství je to eh, větší, protože má tolik eh, dílčích segmentů a já vám eh, uvedu několik statistik, abyste si uvědomili, jak důležitý ten sektor je. Toto je tedy jeden důležitý důvod a potom další důvod je, že jsme světoví lídry v tomto sektoru. Takže TTIP je jeden ze způsobů, jak zůstat na špičce. Proto je tedy relevantní. Tady vidíte mm, Obchod se Spojenými státy v posledních eh, eh, několika letech od roku 2000 a ta červená křivka, to je eh, vývoz EU do Spojených států, modrá čára, to je, osta, to je opak a obchodní přebytek je ta spodní čára, ta zelená. Ten přebytek byl dosažen, i když byl euro drahé a dolar levný. A navzdory těm vysokým technickým variant, eh, bariérám vůči obchodu. Takže navzdory tomu, že eh, plaveme proti proudu, tak vlastně proti dvěma proudům, tak se nám podařilo zůstat konkurenceschopní velice dlouhou dobu, 13-14 let. Tady vidíte světový trh, tam ta horní křivka modrá je EU, potom tady vidíte, že Číňané se nás dohánějí, Dohanějí nás v celkové hodnotě obchodu tady v eh, elektric, s elektrickými výrobky a elektronikou. Není to ale přidaná hodnota a to je v Číně velice důležité. Pokud hovoříme o Číně a o elektronice, tak tam přidaná hodnota je často méně než 10%. Takže vidíte, že tady máte 100% eh, přidanou hodnotu. Dejme tomu, že nějaké zboží stojí 500 eh, eur, tak v Číně k tomu přidají 50-60. A ten zbytek tam předtím dodali, eh, dovezli. Je tedy důležité tento graf eh, vnímat, pokud je o přidanou hodnotu, nebo prismatem přidané hodnoty. Pokud by se jednalo pouze o elektrovýrobky, protože v elektronice tam je Čína silnější, ale o u elektrovýrobcích elektrických zařízení, což je obrovská věc, tak tam Evropa je skutečným králem. To vidíte na tomhle grafu. Spojené státy a Japonsko jsou kus za Evropou, ale Čína se ani nevešla do toho grafu. Čili je velice důležité uvědomit se, že ta předná hodnota, to jsou naše pracovní místa, to je naše technologie. A ty služby, které se k tomu přidávají u těchto strojů, protože máme 84 tisíc různých eh, takových elektrozařízení, eh, se eh, vyrábí na zakázku, čili nejsou to žádné standardy. Jako když si doma opravujete dům pomocí vrtačky, tak ten je standardizovaný, ale to, co se používá v podniku, je často vyrobené na zakázku. Takže se jich udělá 20-30 kusů, ale ne 5 tisíc nebo 100 tisíc. Takže služby k těmto eh, zařízením jsou naprosto kritické. Potom eh, také pokud je o technické bariéry obchodu TBT, tak si musíte uvědomit, že my prodáváme hodně strojů do Spojených států, ale prodáváme eh, tedy hodně strojů v malých objemech, takže se to, ty, ty fixní náklady potom hodně násobí. A um, proto je to tak důležité pro um, elektro, um, elektrovýrobu, výrobu elektrozařízení. Tady máme vysvětlení uh, toho, uh, jak souvisí uh, TTIP s naším sektorem. Tady máme tedy regulační spolupráci a potom další věci. Vidíte tady také kapitolu o technických bariérách obchodu, o horizontální regulační eh, spolupráci, tomu se tady říká eh, regulatory coherence. Potom ta příloha je důležitá ze dvou, důleži, eh, ze dvou důvodů. Za prvé velikost sektoru a těm nákladným technickým bariérám. Navzdory tomu, že je ten sektor stále konkurenceschopný. A uvědomme si, že Spojené státy jsou jeden z nejatraktivnějších trhů. Naše uh, ofenzivní zájmy jsou uh, v zásadě tři. Za prvé jsou to široké a konkrétní uh, aspekty TBT. To se velice týká malých a středních podniků, protože nemyslete si, že strojírenský průmysl to jsou nějakcí obři jako automobilky. Naopak, síla evropského strojírenství v zemích jako Německo a Británie a Francie a Itálii, nám také nesmím zapomenout, jsou malé a střední podniky. Řada z nich se specializuje na nějaké typy eh, strojů a proto eh, odrazovat eh, malé a střední podniky před překonáváním těch technických bariér obchodu nebo je, takhle je, překo, je mm, přesvědčovat, aby je překonávali, je velice důležité. Můžeme v tom být velice silní. Potom další ofenzivní zájem a to je stejné i jako před čtyřmi týdny. Spojené státy mm, jsou velice špatně na tom v dodržování eh, norem IEC a ISO. IEC jsou elektrické a ISO jsou neelektrické normy. A potom eh, je tady taky posuzování schody. Tady máme takovou trojitou eh, nevýhodu. To je pro ně velice nákladné kvůli nákladům na jakékoliv nové stroje. Evropa má také defenzivní eh, zájem, a sice vzájemné uznávání standardů. Nevzájemné uznávání eh, regulace, i když tam jsou některé eh, obtíže. Nic proti tomu, ale je, prostě jenom se to těžko dělá. Ale vzájemné uznávání standardů by bylo velmi problematické pro Evropu a k tomu se dostanu za chvíli. Protože se říká, TTIP je velice zajímavý protože to je eh, něco jako smetánka v eh, světě filmu nebo eh, umění. Prostě panují tam takové pověsti, že přicházejí nějaké nové standardy. Takže to, tomu je třeba se jednoznačně postavit. Potom technické bariéry. To jsou ty tři, to, ty jsou tam dole Eh, v tom spodním eh, řádku, eh, čili předpisy, normy a posouzení schody. O tom tady konkrétně hovoříme. Kromě odstranění tarifů k, tomu, tam mám také graf, tak TTIP by se měl strojírenství věnovat separátně. Měli by to řešit regulátoři mezi sebou, potom by tam měla být jasná kapitola k TBT a potom takovou živou dohodu a to jsem samozřejmě vyžádá určitou dobu. Já samozřejmě podporuji do značné míry evropský poziční dokument ke strojírenství, ten je správně zaměřený, a také organizace pro eh, strojírenství a eh, elektrotechniku jej jasně podporuje. Orgalime. Tohle je velice hrubý odhad eh, výnosů z zrušení cel. A to jsme vzali ty, ten nejnižší cla a nejvyšší cla na obou stranách a tady vidíme ty, ten rozptyl. Orgalim eh, tohle vlastně ještě nikdy nepočítal, ale dohromady odhadují, že to můžou být stovky milionů eh, eur. Dohromady by to mohlo být miliardu a půl pro a eh, EU a miliardu pro USA. Ale pokud by ta cla byla nižší, tak by to mohlo nakonec vystoupat na 2,5 až 3 miliardy, jak vidíte. Takže není to nic závratného, ale je to větší, než jsme doposud očekali, očekávali. Takže e, teď TBT. Jsou to technické předpisy. Jedná se zejména o BOZP, to je americký, OSHA je americký orgán pro BOZP. Tam se eh, upravuje eh, v lecos. Oni si vytvoří nějakou normu, zvolí si nějakou normu, eh, která málo kdy se uplatňuje v EU. A má to tři důsledky. Tato norma se uplatňuje od evropských standardů, které jsou často typu IEC nebo ISO v tomto sektoru a tam se hovoří o tisících takových norem. A ve Spojených státech se hovoří o nějakých 50 stovce takových eh, norem IEC, ISO. Potom eh, ve Spojených státech jsou eh, standardizační orgány, které mají podobné standardy, které jsou blízké IEC tedy, ale potom, ale trošku si to vždycky upraví a to je velice nákladné. Nicméně tedy, doprovodný argument je, že úroveň ochrany BOZP se tam ignoruje. Nicméně přesně mohli bychom dosáhnout stejné úrovni ochrany. To se tam ignoruje. Když se ten standard stane zákonem ve Spojených státech, eh, tak, eh, tak to bude. A za třetí, důsledky to má takové, že eh, se musí nákladně adaptovat jednotlivé díly nebo stroje. A uvědomme si, že jsou to malé série, ve kterých se to vyrábí. Potom jsou tady technické normy pro evropský průmysl se ukázalo, že nesmírně dobré mít eh, jednu normu na jednotném trhu. To je jeden eh, z důvodů její konkurenceschopnosti. Na evropský trh se snadno dodává. Je to jasné a neexistuje eh, tady žádná extra homologace. Můžete prodávat z Finska do Španělska, je to pořád to samé. Ten evropský systém je intimně propojen eh, se systémem ISO. Tady vidíte ta čísla 72% například pro elektrozařízení a 31% eh, norem cen eh, jsou toto, je dotočných s ISO. A většina nových norem se píše společně mezi IEC a ISO. Ve Spojených státech se tohle vůbec nedělá. Takže eh, se musíme eh, opravdu snažit o nějaký pokrok eh, v rámci TTIP. To, že oni to neuznávají, má celou řadu důvodů. Nebudu je vyjmenovávat, ale řeknu jenom jeden. Například ASME, ISE a ASTM e e jsou standardizační orgány v USA, Mm, které vydávají ty standardy, ale ty se nepoužívají v Evropě, ale používají se jinde ve světě. Nejsou tedy mezinárodními standardy, ale trh je uznává od Tajska po Jižní Afriku. Takže tady musíme být poněkud opatrně, tohle nevním, abychom to nevnímali jenom e, tenzi mezi USA a Spojenými státy. Některé ty e, normy, a těch je e, nějakých 8, 9, 10, mají určitou reputaci na trhu a tomu se říká mm, a tomu se říká prostě ehm, hluboké eh, zájmy. A, takže musíme dávat pozor na tyto zájmy. Já neříkám, že to špatně, ale prostě je to tak. Potom tady máme ovšem eh, pět eh, nevýhod toho, že Spojené státy takto jednají, které značně postihují evropský průmysl. Evropské orgány nebo americká standardizační instituce ANSI se nedohodli, eh, jako je u nás dohoda mezi ISO a IEC pro, eh, na společné tvorbě eh, standardů. Pokusili se dvakrát neúspěšně, aby přijali samodeklaraci, i když to má zásadní výsledky, zásadní výhody. Ale eh, americké eh, výrobky, které přicházejí do Evropy, mají tu výhodu SDOC a my ji nemáme třeba. Takže to je velmi podstatné u posuzování schody. Samozřejmě zvyšuje to eh, náklady, neexistuje tady, neexistují tady rovné podmínky, pokud jde o posuzovatele schody, které používá OSHA, tak UL, tak tam jednoznačně dominuje tomu trhu a e, zneužívá svoji pozici. Existují o tom doklady a americké e, orgány ochrany hospodářské soutěže zatím nejednaly, i když důklady, důkazy jsou na stole. 30 amerických států dále e, jmenovalo UL jako orgán posuzování schody, díky čemuž oni jsou ještě mnohem dominantnější a těžko se o obcházejí. Takže to je velmi nákladná fragmentace. Co by mohli udělat američtí regulátoři? Já bych navrhl, víte to ve třetí odrážce, Evropané by mohli udělat eh, standardizační eh, tedy, eh, postup a požádat tedy o standardizační postup za, příklad, za m, mm, předpokladu, že BOZP bude splněno na obou stranách stejně. A Samozřejmě jde o to, aby se také eh, reguloval předpis A119, eh, kde jsou všechny ty eh, postupy upravené. Takže pokud by tahle revize mohla zahrnout i tu evropskou žádost o standardizační postup, tak by vlastně ty evropské normy byly přijaty do amerického práva. Oša se k tomu nestaví příliš otevřeně, ale uvidíme, jak to dopadne. Když jsme měli prezentaci eh, k té typu před čtyřmi týdny, tak mě paní předsedkyně eh, eh, požádala o slide k ekvivalenčním dohodám. Budu se o tom bavit jenom pokud vás to bude zajímat, protože ekvivalenční dohody se zatím nepoužívají ve strojírenství. Předsednictví to ani nenavrhlo, ale kdyby vás to zajímalo, jak by to fungovalo, tak k tomu je tento slide. Potom harmonizace standardů. To já bych určitě doporučil i když by to bylo těžké eh, v eh, rámci bodu A, ale u B to si myslím, že je zcela důležité. To je, to je nepostradatelné. Spojené státy by měly eh, psát nové normy spolu s ISO a IEC, pokud to bude jenom možné. A to se teď nedělá. A to je jeden z, jedna z věcí, kde by se Spojené státy a, a Evropa mohly přiblížit. Nehovoříme tady o minulých normách, ale o nových normách. Proč to neudělat společně? Posuzování eh, schody, eh, tam se to také eh, přehodnocuje a Evropská unie by měla a vyžadovat a vyžaduje volnou volbu mezi posuzujícími orgány, neduplikovat testy součástek a také Americ, američané by měli nějakým způsobem ukáznit UL. To zatím zcela vědomě neudělali. A dále by eh, měla být aktualizována dohoda MRA z roku 1998. To zatím nefunguje v tomto eh, sektoru. Podívejte se na eh, Kanaděny. Na Kanaděny. Ty mají v CETA krásnou kapitolu MRA. Proč neudělat alespoň v tomto sektoru, když se teď dobře známe, také něco v této oblasti? A teď se dostávám k tomu skutečnému problému. Bo ne, že tohle to zatím nebyly problémy. Pokud eh, eh, mají pověsti pravdu, tak je tady eh, stále větší tlak na vzájemné uznávání norem. A to zní krásně. Americký prezidentský kandidát říkal jednou, že to, že to zní úplně mužsky, ale nenechte se oklamat. Tady jde o to, že to podkopává jednotné standardy na vnitřním trhu a EU to nepřináší žádné výhody na americkém trhu, pokud oni je tam nepřijmou. Pokud my bychom dokonce umožnili, aby se americké standardy dostaly dostali do našeho systému prostřednictvím zemného uznávání a ne těmi dvěma dříve uvedenými způsoby. Co si myslíte, eh, mm, kdyby přišla Čína zítra se svými standardy, nebo Japonsko při našich vyjednáváních? A i kdybychom tohle někdy udělali, mělo by to být eh, eh, podmíněné samozřejmě cíly SHAC a potom také BOZP. EC, pardon. A samozřejmě eh, americké standardizační orgány by se měly silně zavázat eh, ke spolupráci s ISO, IEC, protože v dlouhodobě jinak se nikdy nedobereme závazných norm společných. Potom tady máme ještě některé další věci, které by bylo dobré vyřešit pokud budete cítit potřebu. Myslím, že to nejcitlivější eh, eh, je to, co je nahoře, no, možná ty dvě nahoře, a sice necentralizovaná regulace. Státy ve Spojených státech mohou eh, regulovat například BOZP u strojů a oni to také dělají a chaoticky. Čili všichni si dělají každý trošku něco jiného. Čili my jako e- Evropané bychom mohli čekat, od integrovaného jednotného trhu ve Spojených státech, je, že když existuje nějaký bezpečnostní standard pro nějaký stroj, tak eh, se na něm shodnou všechny státy. Bude se to očekávat, pokud nebudou mít oprávněný důvod se o to odchýlit, eh, ale něco takového ve Spojených státech neexistuje. Takže to je velmi nákladné pro Spojené státy samotné. Ale samozřejmě eh, v té typu to tak je. Ale nedělá se to snadno. Eh, federální vláda to nemůže eh, ze zákona nařídit, takže by to musela udělat Rada států ve Washingtonu, to je takový, taková velká organizace, nebo by se to mohlo udělat nějakou zákonnou výjimkou, ale oni, to by bylo v rozporu s jejich principem subsidiarity. A kdyby se to dalo udělat, tak by to bylo velmi užitečné. Dobře, děkuji vám za pozornost. Dobře, takže já bych ještě to chtěla shrnout. Eh, domníváte se, že opravdu tedy ty technické normy jsou tak složité, že by to eh, bylo, eh, mohlo to být překážkou, že také nevždy je to v souladu s mezinárodními normami, takže nestačí mít pouze ten přístup vzájemného uznávání. Takže to vlastně pro Evropskou unii eh, představuje problém. Ano, takže tam jsou různé normy toho vzájemného uznávání. Takže to je dost komplikované a budeme to vlastně muset vysvětlit eh, našim občanům. Musíme to všechno říkat jasným, srozumitelným jazykem, protože eh, nás se určitě budou naši voliče ptát. Nevím, jaké vy máte zkušenosti ze svých členských států, ale mě se na to lidé ptají poměrně dost. Dobře, takže Dieter, Ivan, Maria a pak ještě vy a Nikola se zatím hlásí do diskuse. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, já vám děkuji oběma, že jste přišli k nám a sdíleli s námi výsledky vašich studií. Jsem také velice ráda, že naše stanovisko, které přijal náš výbor, jde ruku v ruce s výstupy vaší studie. Chtěla bych se vyjádřit k té části, která se týká automobilového průmyslu. A pak mám ještě jeden dotaz, který se týká strojírenství. U toho automobilového průmyslu já s vámi trochu nesouhlasím, protože když říkáte, že vlastně tím vždycky myslíme na Německo, ale já také zde myslím na Českou republiku, když hovořím o automobilovém průmyslu. Také bych trošku možná se odchýlila od vašeho názoru když se snažíte porovnat tato jednání s jinými jednáními, která probíhala v minulosti. Máte pravdu, že třeba Jižní Korea, tam ta jednání s Jižní Koreou, tam vlastně nakonec se to všechno zadrhlo právě na tom automobilovém průmyslu, ale tam to bylo jiné. Teď vlastně jste poprvé vyjednáváme velice složitou podrobnou dohodu, a týká se to i automobilového průmyslu. A také jste velice dobře řekl, že to nemá být pouze mm, ta dohoda pro dnešek, ale vlastně má to být dohoda i pro budoucnost. Myslím si, že zde usilujeme o situaci, kdy budou všichni spokojeni. Na jedné straně samozřejmě chceme zjednodušit vývoz našich výrobků na americký trh, ale na druhé straně já jako spotřebitelka chci mít také a třeba možnost mít koupit si na evropském trhu americký Cadillac za lepší cenu. V automobilovém průmyslu hovoříme o možnostech regulatorní spolupráce a konvergence. Myslím si, že jsme v takové situaci, kdy máme zde své hlavní obchodní partnery a hlavní konkurenty musíme to všechno, eh, aby to všechno dobře dopadlo, tak musíme získat podporu automobilového průmyslu. A jsem velice ráda, že zástupci automobilového průmyslu jsou do těch jednání zapojeni a že to je, takové ta, že to je ten přístup ze zdola nahoru. Nebudu ani opakovat to, že podporuji vzájemné uznávání ekvivalence v automobilovém průmyslu. Myslím si, že tam to dává smysl, protože se vychází z technických norem, z, te, pardon, z, technických, ehm, z technické regulace ne pouze z technických norem. Ale já mám jeden dotaz, který se týká strojírenství a té studie o strojírenství. Jak můžeme přimět Američany k tomu, aby si uvědomili, že jejich standardy, že jejich normy nejsou mezinárodní mm, standardy. A jak je můžeme přimět k tomu, aby naopak přijali evropské normy, které vychází často těch dohod nebo z těch norem IEC a z těch izonorem. Potřebujeme, aby Evropa a USA spolupracovaly, abychom eh, měli v budoucnu určité společné transatlantické normy, ale to je až do budoucna. Takže jak je to teď, jak je to s tou, s tou stávající situací? Z té studie jsem pochopila, že vzájemné eh, uznávání norem není možné, protože tam jsou eh, rozdíly. V Americe eh, se vlastně nemůže vycházet z té myšlenky eh, schody nebo předpokladu schody. Je důležité, abychom neohrozili trhy, takže domníváte se, že se může využít, nebo pokud bychom chtěli usilovat o to vzájemné uznávání, jak postupovat? Možná je to otázka flexibility, zajímá mě váš názor. Děkuji nyní Ivan. Děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat oběma prezentujícím odborníkům. Já se ne, domnívám, že automobilový průmysl je jeden z nejdůležitějších evropských průmyslů v Evropě, ale to je, to, je to také jeden z oborů, který se velice rychle rozvíjí, takže je důležité hovořit o tom v souvislosti s typu. Já mám dotaz týkající se první prezentace. Byla tam dobrá analýza, která se týkala odstraňování netarifních překážek. To si myslím, že bychom o tom měli hovořit, protože je důležité odstraňovat ty netarifní překážky protože eh, u těch jiných překážek to může být třeba zanedanen, ale zde u těch netarifních překážek je to opravdu obtížné. Chci se zeptat, jaký podle vás je nejlepší přístup k tomu, abychom odstraňovali tyto druhy překážek co nejdříve. To znamená ty netarifní překážky. Vy jste navrhli tři přístupy. Za prvé harmonizace norem, druhá, druhým přístup byl eh, vyvíjení nebo vytvoření mezinárodních norem a třetím přístupem bylo vzájemné uznávání. S tím souvisí také i otázka, která se týká rozdílu mezi tím prvním a druhým přístupem. Takže jaký je rozdíl mezi harmonizací norem a mezi vytvořením mezinárodních norem? Protože já se skutečně domnívám, že pokud Evropská unie a USA může učinit dohodu o harmonizaci norem, tak tam potom dojde k velkému tlaku na to, aby se tyto normy vlastně nakonec staly normami mezinárodními. Děkuji, nyní Maria. Děkuji za slovo. Já bych rovněž chtěla oběma prezentujícím poděkovat. Myslím si, že je to právě práce našeho výboru, paní předsedkyně. Měli bychom opravdu podrobně hovořit o těchto věcech, abychom také tyto informace pak mohli dále předávat našim voličům a i výrobcům v našich zemích, protože oni mají určité obavy a možná, že ty obavy pramení i z nedostatku informací. Hovoříme zde o dvě, dvou um, produktů. Jednak je to automobilový průmysl v Rumunsku, je také silný automobilový průmysl, a máme pozitivní eh, obchodní bilanci, ale existují zde obavy, že po podpisu z USA se to, se vlastně ta, se to může ta situace změnit. Zejména mají obavy malé a střední podniky i různé, a různá združení. A je to kvůli tomu, že neví, jak se vlastně ten, jak se ty obchodní vztahy vyvinou. Eh, v Rumunsku jsem na toto téma zorganizovala takovou mm, diskusi a také jsem tam eh, požádala všechny, aby vlastně jak si mohli ta, každý tajně um, napsat své obavy. Mm, ty obavy nebyly úplně z toho systému ISDS, toho jsem se trošku obávala na začátku, že, ale většina lidí řekla, že se spíše bojí těch nových norem, které neznají, řekli, že se bojí, že přijdou o svůj podíl na, trh, na trhu, protože vlastně z, z důvodu těch rozdílných norem. Já vím, že zde hovoříme o dvou e, druzích produktů, o automobilech a pak o tom strojírenství. Já jsem se spíše nejprve věnovala tomu prvnímu. E, ale teď se tedy ještě dostávám k té otázce, která se týkala první prezentace. Říkala jste, že je zde rozdíl, v, nebo že komise trochu hovoří o tom rozdílu v těch tarifních sazbách, protože tam jsou rozdíly. Jak můžete toto podrobněji vysvětlit? Jak to Evropská komise může využít ten rozdíl během toho vyjednavacího procesu? Já se na to ptám jako poslankyně i jako evropská občanka. Nevím, kdo, o, kdo konkrétně o tom bude eh, vyjednávat. Potřebujeme, aby ten postup byl průhlednější. A to je také vlastně další obava, která se ukázala eh, z toho mm, přehledu, který jsem vedla při té diskusi, když se lidé měli ptát na to, čeho se bojí. Myslím si, že musíme více lidi informovat. Eh, ne, je důležité, abychom věděli, o co vlastně se jedná, jaké jsou ty informace, už jsem to říkala i na plenárce. Potřebujeme takovou obchodní dohodu s USA, ať už se nám to líbí nebo ne, tak globalizace je zkrátka skutečností a Evropa nemůže zůstat někde opodál. Tím se dostávám ještě k další otázce. Týká se to norem. Hovoříme o tom, že vlastně ani v rámci USA nejsou jednotné normy. V té druhé prezentaci jsme slyšeli, že každý stát v USA má také rozdílné normy, že ani tam vlastně není harmonizace. Takže my budeme mít dohodu, ale s, vlastně s, s celými Spojenými státy, ne s jednotlivými eh, zeměmi USA. Takže až se dostaneme k jednacímu stolu, tak je také důležité, aby náš názor, jako názor Evropské unie, zazněl. A naším protějškem vlastně nebudou ty jednotlivé státy, ale bude to přímo, tedy bude to ten celý celek USA, ale bude dost těžké, aby třeba Rumunsko jako země sama o sobě se do toho vlastně mohla nějakým způsobem zapojit, nějak se vyjádřit. Takže možná byste měli být podobné diskuse o dalších druzích produktů v našem výboru. Ehm, vyslechli jsme si třeba názory zástupců chemického průmyslu, v Evropské unii musí probíhat certifikace v chemickém průmyslu, třeba podobný systém v USA není. A já si myslím, že právě ty rozdíly v certifikaci nebo rozdíly v těch normách pak vlastně vedou k rozdílu k nákladům a to může některé lidi vyřadit z trhu. Děkuji. Ano, já bych tomu chtěla říci, že teď hovoříme hodně o normách v této diskuse a já se k tomu také chci ještě vyjádřit. Hovořili jsme zde o možnému harmonizaci norem a k tomu, že bychom zde mohli vytvářet jakési mezinárodní normy a to by byla opravdu obrovská přidaná hodnota, pokud by se to v rámci té typu povedlo. Já jsem ale chtěla Eh, říct si něco k tomu, co říkala Vicky úplně na začátku. Potřebujeme vyslat mm, jasný signál evropským občanům, protože když se podíváte na to, jak se o TTIPu hovoří třeba v médiích nebo v nevládních organizacích, tak většinou ehm, je to jako v jakémsi negativním duchu. A je tam často mnoho takových různých obav eh, a argumentů, které ještě ty obavy zvětšují. Já mám pocit, že je zde mnohem takových horších obav a nedostatečných informací, že to je mnohem horší než u jakéhokoliv jiného dokumentu, o kterém jsme hovořili v minulosti. Chtěla bych na vás apelovat a i třeba pan Peltman je, pardon, pan Pelksman, který je opravdu naším eh, eh, takovým zdrojem informací, bohatým, bohatou studnicí informací, tak on třeba strašně moc používá všechny ty zkratky v té prezentaci, ale já bych chtěla říct, že třeba něco takového vlastně nemůžeme potom mm, předávat našim občanům v Rumunsku nebo v České republice. Obě země jsou velkým, velkými producenty. Já e, so, také souhlasím s vámi, paní Charancová, že když hovoříme o automobilovém e, průmyslu, tak nemůžeme hovořit pouze o jedné zemi, musíme hovořit o dalších zemích, ale my s těmi výrobci nemůžeme hovořit v těchto zkratkách. Uh, já vlastně ještě se tedy tím vracím k tomu, co říkala Vicky na začátku o, tom, o nutnosti toho jasného signálu. Děkuji, nyní. Děkuji stručně, chci poděkovat všem, kteří si vzali slovo a panu profesorovi Pelkmancovi, který dnes eh, tady přinesl zajímavé věci. Ano, samozřejmě tady my teď máme co dočinění s odlišnými normami, které je těžké harmonizovat. Spojené státy nemají tedy mezinárodní normy, ale zásadní je pochopit, zdali ty odlišné normy mají odlišnou úroveň bezpečnosti, kterou produkují tedy na, pokud jde o dopad na zdraví těch, kteří používají, jezdí těmi auty. Ten problém není pouze v tom mít odlišné normy, ale jde o to, zdali rozdíly mají dopad na bezpečnost a zdraví, poněvadž my bychom mohli akceptovat přece odlišné standardy, ale pokud samozřejmě jejich eh, eh, úroveň bude vyšší než naše, anebo rovná. Eh, ale na to musíme mít nějaké parametry, stejná na, úroveň, na to musíme mít parametry, jak to měřit. I'm wondering if um, Barbara von já se chci zeptat, zda paní Barbara Vysoto za komisi by se také chtěla vyjádřit a pak se ještě dostaneme zpět k našim panelistům. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám všem dobrý den. Chtěla bych poděkovat eh, paní prezentující kolem za, za velice zajímavou prezentaci a chci se vyjádřit pár věcem. Za prvé, samozřejmě eh, nutnost odstraňovat netarifní překážky které jsou vlastně oceňovány asi na 26 na jedné straně je to 26%, na druhé straně 5,6%, takže je jasné, že tyto netarifní překážky musíme odstraňovat. Pokud chceme odstraňovat necelní překážky, tak to zároveň neznamená, že chceme jakýmkoliv způsobem omezit naši ochranu životního prostředí nebo zdraví a e, bezpečnosti. Co se týče toho, jak odstranit ty netarifní překážky, vy jste hovořila o třech důležitých přístupech. Jeden je harmonizace. Zde usilujeme o bilaterální harmonizaci s USA. Už jsme identifikovali tři oblasti, kde bychom mohli už okamžitě začít eh, určitý zkušební postup harmonizace ale harmonizace, jak jste říkali, by měl spíš více, spíše vést eh, k vyšší harmonizaci. Pokud by se nám podařilo dosáhnout dohody s USA, tak bychom potom měli usilovat o ustanovení takových celosvětových mezinárodních norem, které by pak platily po celém světě. Také usilujeme o spolupráci v rámci dohody z roku 1998 a také v červnu na poslední plenárce jsme připravili společný dokument z USA v rámci této dohody, kde byly konkrétní návrhy toho, jak posílit eh, harmonizaci, která se týkala mm, mm, motorových vozidel. Když chceme postupovat rychle a chceme také získat všechny ekonomické výhody rychleji, tak se můžeme zamyslet nad možností uznávání ekvivalence, ale samozřejmě pouze za podmínky, že ta úroveň zaručení bezpečnosti bude stejná. Nebudeme se dívat na konkrétní normy, ale spíše na výstup těch norem v konkrétním chování vozidel. Pak tam, bude, pak tam budou určité klastry těch norem. Bude to velice složité, bude to trvat určitý čas ale alespoň teď už se dostáváme z takové fáze, kde jsme hovořili pouze o principech a metodice, do fáze, kde se snažíme identifikovat několik oblastí, v nichž bychom mohli spolupracovat. Takže to, co jste zdůrazňoval ve své prezentaci, jde do velké míry v souladu i s našimi. Já bych to pouze možná doplnila. Je pravda, že máme různé přístupy na schvalování typu v Evropské unii a v USA a my nechceme harmonizovat tyto přístupy. Ohledně schvalování typu to by bylo příliš složité. A myslím si, že minimálně v Evropské unii je náš systém schvalování typu uznáván jako systém, který přináší hodnotu. My ho nechceme nějak eh, spochybňovat a ani nechceme, aby USA měnili svůj přístup. Spíše hovoříme o ekvivalenci anebo o harmonizaci technické legislativy a zkušebních postupů. Děkuji. Mohla bych se také vyjádřit k jedné věci a pak mám několik velice konkrétních otazů. Tak nejprve já bych vás poprosila, abyste i ve svých prezentacích se snažili používat co nejsrozumitelnější jazyk. Já vím, že zde hovoříme o oblasti strojírenství, mm, ale všechny, tam, tam jde stále, eh, jde nám o nějaký jednodušší jazyk, musíme vyslat něco v, eh, v tom smyslu, že ty rozdíly eh, vlastně znemožňují a mm, komplikují vývoz. Takže je, je, je nutné si něco spíše v takovém jasnějším smyslu, že tedy by ten vývoz se pak mohl navýšit a tak dále. A co se týče automobilového průmyslu, tak je jasné, že se to netýká pouze Německa. Um, a myslím si, že i ten první eh, snímek to ukazoval, eh, že tam byly eh, různé země a potom na straně 33 vaší zprávy také hovoříte o, tom, eh, o té situaci, ale hovoříte o tom, že možná v tom Německu by to bylo, mělo největší dopad. Možná byste to ještě mohla vysvětlit. A na straně 32 je jeden komentář, který nechápu. Říkáte, kdyby bylo odstraněno 98 Kdyby 98% těch necelních překážek bylo odstraněno, tak evropský vývoz naroste o 13% a americký vývoz naroste o 109%. A pokud by bylo dosaženo 25% schody, tak by Evropa eh, měla vlastně mnohem větší eh, nárůst vývozu, vývozu, tak je tam možná nějaká eh, redakční chyba, možná je tam nějaký překlep, tak se na to chci zeptat. A teď dávám slovo našim dvěma odborníkům, každý má, nebo máme zhruba pět minut. Děkuji za všechny dotazy i komentáře. Jsem velice ráda, že si nemyslíme, že automobilový průmysl se týká pouze německého automobilového průmyslu. To jsem také chtěla ukázat, protože vím, že třeba vy, kteří jste z České republiky, tak víte, že Česká republika má velice významný automobilový průmysl ale neplatí to tedy úplně o všech evropských zemích, takže já jsem právě na těch snímcích chtěla ukázat, eh, pardon, tedy nemusí to být tak očividné o ostatních zemích, takže jsem to chtěla na těch snímcích ukázat. Dále, v našem dokumentu jsme zdůrazňovali, že dohoda TTIP je obchodní, nebo bude obchodní dohodou, která má zajít mnohem dále, než čeho bylo dosaženo v jiných obchodních dohodách. Myslím si, že je také velice důležité podtrhnout i pohled spotřebitelů a můžeme právě hovořit o tom, jaký to bude mít pozitivní dopad pro spotřebitele u celé řady produktů. Třeba je tam ta možnost, že můžete si koupit americký vůz, aniž by byl nějakým způsobem upravován pro provoz na evropských silnicích. Snaha dosáhnout obchodní liberalizace co nejdříve Ehm, já jsem tam prezentovala ty tři přístupy, ale musíme je považovat jako tři přístupy, které se navzájem doplňují. Není možné vybrat pouze jednu cestu a vydat se po ní. Spíše bych eh, řekla, že to bude záležet na konkrétní normě, o které se budeme bavit. Rozdíl mezi prvním a druhým přístupem, to znamená harmonizace anebo eh, schválení a vývoj, vývoj mezinárodních norm, tak v tom prvním případu můžeme eh, třeba schválit nebo přejmout eh, i standardy USA a nemusíme eh, vytvářet ty mezinárodní, ale myslím si, že lepším přístupem by byl multilaterální přístup, to znamená dále vyvíjet ty standardy USA, standardy IEC, a jsem velice ráda, že komise USA i japonští partneři také na tom eh, pracují. Je důležité si uvědomit, že tyto tři přístupy se spíše navzájem doplňují. Vzájemné uznávání je samozřejmě přístupem, který může dosáhnout nejrychlejší liberalizace obchodu, tam, kde budeme mít dostatek eh, důkazů toho, že tam opravdu budou rovné výsledky, rovnocené výsledky v bezpečnosti, ať už ta auta budou jezdit po evropských nebo amerických silnicích. Takže to by měl být takový cíl. Takže pokud tam budeme mít takové důkazy, pokud tyto důkazy budou před, předloženy, tak můžeme se vydat touto cestou ekvivalence. Rozumím tomu argumentu, že některé země mm, mají pocit, že ten celý proces není dostatečně transparentní, s tím se musíme vypořádávat i v Německu. Snažíme se na každé schůze, na každém setkání se zúčastněnými stranami vysvětlovat více informací o TTIPu a také se snažíme i hovořit se širším posluchačstvem. Uh, Vítáme také iniciativu o transparenci. Máme zde také třeba různé eh, dokumenty, ty fact sheets, které jsou na internetu a já třeba velice sama používám, když eh, třeba mm, o tom hovořím se studenty a tak dále. Ale myslím si, že to přišlo asi příliš pozdě, protože už vlastně mezi tím eh, si veřejnost utvořila určitý názor. Uh, Nicméně já tuto iniciativu vítám a souhlasím s tím, že musíme všichni na tom ještě zapracovat, na té informovanosti eh, a na transparentnosti, aby to nakonec byla dohoda, obchodní dohoda, kterou přijmou eh, jak parlamenty a kterou přijme i veřejnost. Souhlasím i s tím, že bychom neměli obětovat své normy bezpečnosti. To je zcela jistě zásadní Ta dohodě TTIP. Pak tam byla jedna věc, kterou jsem možná neformovala úplně přesně. My nenavrhujeme harmonizovaný přístup, který se týká testů schody. Máme zde postupy seberegulace v USA, zatímco v EU máme ty eh, oficiální zkušební testy. Zde si myslíme, to jsem nechtěla říct, že bychom zde měli hovořit o harmonizace, spíš bychom měli, bychom měli vy, vyzkoušet ten evropský systém, eh, já se omlouvám, říká paní předsedkyně, už tady eh, nebude tolik poslanců za chvíli, tak vás poprosím o stručnost. Eh, děkuji za slovo. Já jsem eh, trošku ty snímky pozměnil, ale teď už se na ně nikdo asi dívat nebude. Problémem je to, že tam je opravdu celá řada věcí, ve stejnou dobu, které se řeší. Eh, já vám dám jeden příklad toho, kdy vlastně nakonec může dojít k tomu, že ty náklady budou vyšší, než eh, se čekalo. Když se poslanci vrátí do svých zemí eh, a řeknou si, měli bychom zde mít celosvětové normy, ale tím se okamžitě vytvoří obrovské problémy Protože pro nás těmi mezinárodními standardy, pro nás inženýry jsou ty mezinárodní standardy, standardy IEC a ISO. Ale když se podíváme, jak je to v Americe, tak eh, Amerika říká, že vlastně jejich standardy jsou mezinárodní, protože je využívá a souhlasí s nimi celá řada zemí po celém světě. Tak jak vlastně můžeme říci, že toto nejsou světové mm, standardy? protože i ty americké normy se vlastně používají 56, 70, 80 let a jsou považovány za špičkové standardy, za špičkové technické normy. Problémem je to, eh, ne, že by tedy američané vůbec nepoužívali normy IEC, ISO, ale těch hlavních 80 12 amerických orgánů mají také velice dobrou pověst a i v Evropské unii, i v, i v jiných zemích. Ta jde také o to, že tisíce firm se řídí těmito normami. Když se třeba obrátíte na firmu Siemens, tak v Siemensu jsou lidé, kteří se specializují na evropské normy, na izonormy, ale na druhé straně tam jsou Eh, také eh, inženýři v Siemensu, kteří se soustředí na, nebo jsou odborníky na normy pro eh, ASTM, pro vývoz do USA. Takže já si myslím, že američané se k tomu staví spíše zdráhavě. Opravdu si musíte uvědomit, že to asi nebude obtíž, že to nebude lehké toto vyřešit. Také chci říci, že Eh, na svém snímku 18 jsem říkal, že už existují dva mechanismy, které, se, které vlastně jsou k dispozici, ale američané je nevyužívají. A pak se můžete ptát, proč tedy se nevyužívají. Já jsem také na to se pokusil odpovědět. Je tam takový rozštěpený přístup ze strany USA. Ale nemohu o tom hovořit podrobně, to bychom tady byli dlouho. Mm, potom eh, chci reagovat na italské nějakou poslankyni nebo poslance. Říkal, říkali jste, že musíme zachovat eh, eh, ochranu životného prostředí a bezpečnost a mm, ochranu zdraví. To říkala i zástupkyně komise. Ale když tam jsou ty technické překážky, tak o tom se vlastně vůbec nejedná. Já teď nevím, jestli jsem vám eh, dobře porozuměl ty normy, když jsou ty normy rozdílné, tak eh, to stojí další náklady. A někdy je to opravdu dost těžké se s těmi rozdílnými normami vyrovnat a právě ve strojírenství je to důležité. Takže ano, souhlasím s tím, že musíme vždy dodržovat normy, anebo pokud tam bude to vzájemné uznávání, tak tam musí být rovnocené podmínky, ale neznamená to, že e, to pak nebude tvořit žádné problémy. Chtěl bych ještě říci, že jak paní e, Ford řekla, že tam je pouze nějaký jako jeden způsob. Je tam otázka norem, pak je tam otázka regulace, Navíc eh, v USA je to tedy regulace, která pak se stává zákonem, pak je tam ty, i ta otázka posuzování schody. Takže to jsou všechno věci, které tam patří. Děkuji hostům za projevy, za přednášky. a myslím, že tím můžeme uzavřít dopolední schůzi a budeme pokračovat ve tři hodiny se dalším programem. Děkuji a dobrou chuť, eh, pokud ještě někdo tady jde na oběd teď.